Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo i minuti contati e quindi dobbiamo cominciare in orario. Vážení kolegové, dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili. Máme dnes velmi nabitý program. Požádám fotografy a žurnalisty, aby zaujali svá místa tak abychom mohli zahájit schůze, protože skutečně nás to čeká hodně a času je málo. Rád bych se přivítal Lady Eštnovou. Možná, že v průběhu dnešního odpoledne ji budete moci ještě lépe poznat a doufám, že ona tak, jak tomu již došlo, ale jistě to bude ještě možné během dnešních tří hodin, že skutečně můžeme provozovat opravdovou výměnu názorů. Dnes eh, je eh, vlastně dnešní odpoledne symbolickou událostí. Je to symbolické, že právě vy, paní Eštonová, před námi stojíte jako první v celé řadě slyšení kandidátů na komisaře, protože zároveň představuje vaše postavení opravdovou novinku evropské politiky. Zahraniční politika Evropská unie začíná nyní se vstoupením v platnost Lisabonské smlouvy a také vaší role jako místo předsedkyně komise, ale zejména v roli vysoké zástupkyně zahraniční politiky Evropské unie. Vy stělesňujete to, co je teď symbolicky nové v EU. Než vám udělím slovo, rád bych kolegům připomněl, jaká pravidla máme pro toto slyšení. Tato pravidla budeme, prosím, velice striktně dodržovat. Je to nezbytné, ne proto, že by to bylo mé osobní rozhodnutí, ale prosím pěkně je třeba, abychom se všichni striktně drželi stanovené doby, stanoveného času, protože naše slyšení musíme ukončit 16 hodin ve slyšení je to tak, že nejprve budeme mít jedno eh, kolo smluvčiny, kteří budou mít možnost, aby postavili první eh, otázku a možnost dodatečné otázky při druhé přihlášce o slovo. Pro všechny platí to pravidlo, které bych <clears throat> rád velmi striktně aplikoval, že každý má skutečně pouze jednu minutu času a smí položit pouze jednu otázku. Dovolte, abych vás požádal skutečně tato pravidla dodržovat, abych se nedostal do potíží, jinak bych vás musel přerušit. Takže prosím pěkně jenom jednu otázku. Paní Eštnová nemá mnoho času na odpovědi a proto je důležité, aby se skutečně každý omezil pouze na jednu jedinou otázku a tuto velmi zřetelně formuloval. Již předem bych chtěl všem velice srdečně poděkovat za spolupráci, za dobrou spolupráci, jak doufám, kterou spolu zažijeme. A nyní si dovolím udělit slovo paní Eštonové. Aby, a prosím, aby držela 10 minut. President. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, jsem velmi ráda, že tu zde dnes s vámi mohu být a projednat s vámi, jakým způsobem hodlám zastávat eh, tuto poprvé v historii dvojí funkci vysoké představitelky pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku a místo předsedkyně Evropské komise. Eh, jak eh, všichni víte, velice si vaší sněmovny váším. Úzká spolupráce s Evropským parlamentem bude klíčovou součástí mých nových úkolů. Lisabonská smlouva již stoupla v platnost. Nyní se ocitáme v čase obrovských příležitostí, který skytá příslip mnoha věcí, které, po kterých občané Evropy a poslanci tohoto parlamentu dlouho volali. Demokratičtější unii, efektivnější unii, která dosahuje výsledků v oblastech, které jsou pro občany nejdůležitější, včetně ekonomiky. A především silnější a důvěryhodnější působení Evropy v rychle se měnícím světě. Dnes dochází k velkým změnám poměru sil. Každý den se objevují nové krize. Musíme zajistit, že naše odezva udržuje tempo s těmito změnami. Říkám schválně, my musíme zajistit, protože jde o kolektivní evropskou odpovědnost. Jako mnoho z vás jsem představena o tom, že existuje zřetelná poptávka uvnitř EU i ve světě po větší evropské angažovanosti na podporu míru, na ochranu zranitelných v boji proti chudobě a při řešení celé řady výzev naší doby. Musíme reagovat na tuto poptávku spojením vůči role s partnerstvím. Musíme hájit své hodnoty a prosazovat naše zájmy, naslouchat našim partnerům a postarat se, aby když promlouváme, náš hlas je slyšen. To je přesně mým záměrem s pomocí vás všech v Evropském parlamentu eh, ve spolupráci s předsedou Barosem a dalšími kolegy v komisi, jakožto celým týmem a samozřejmě také s ministry eh, Rady pro zahraniční záležitosti a s předsedou Rady. Vím, že má nová role Eh, obsahuje celou řadu obrovských eh, odpovědností. A víme všichni, že výsledky se nedostaví sami o sobě jenom tím, že třeba vyjádříme svůj názor. Výsledky jsou eh, nebo vyplývají z našich rozhodnutí a našich kroků. A dlužíme to svým občanům a těm ve světě, kdo pohlíže k Evropě o pomoc, abychom využili příležitosti, které skýtá Lisabonská smlouva. Jedním z největších úkolů vyplývajících z Lisabonské smlouvy je vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. To bude pro mne nejvyšší prioritou. Dovolte, abych vysvětlila proč. Nejde pouze o nějaké byrokratické cvičení, ale o příležitost, která se objeví jednou za celou generaci. Příležitost vybudovat něco, co bude v sobě spojovat všechny aspekty našeho, naší angažovanosti v rovině politické, hospodářské a vojenské při provádění jedné soudržné strategie. Taková je moje vize. Musíme vytvořit něco, co vytváří přidanou hodnotu pro naše občany nad rámec toho, co již vykonávají samotné členské země. A co by znamenalo pro neevropany spolehlivého partnera. Potřebujeme ty nejlepší a nejschopnější ehm, ať již z komise, z rady, ze sekretátu, ze sekretariátu rady či z členských zemí a do budoucna bychom ty možnosti měli ještě otevřít. Práce na této věci začala, já sama urychluji přípravy, tak abych mohla představit eh, příslušný návrh, který by umožnil rozhodnutí rady v Dubnu. Eh, v tom všem Evropský parlament sehrává klíčovou roli. Eh, už jste svým způsobem, eh, určitým způsobem eh, přispěli do této věci a já se těším na další spolupráci s vámi v průběhu celé té záležitosti. Všem zatímco vytváříme tuto novou službu, musíme také eh, řešit bezprostřední záležitosti, kterým čelíme. Musíme být aktivní a postupovat operativně, ať už u globálních otázek, Eh, nebo prostě všude tam, kde se očekává od Evropy, že splní svoji roli eh, v našem bezprostředním sousedství, kde se od nás očekává vůči role. Jakožto předsedkyně Rady pro zahraniční záležitosti se pokusím eh, zaručit, že dostojíme těmto očekáváním. Afghánistán, Pakistán, Irán, Blízký a Střední východ, Somálsko a Jemen jsou jistě našimi vrcholnými prioritami. Již jsem se účastnila ministerské schůzky NATO o Afganistánu, kde jsem také měla možnost se sejít s generálním tajemníkem NATO Andersem Fogem Rasmussenem. Dohodli jsme se, že budeme spolupracovat pragmaticky na účelném, účinném partnerství EU-NATO. Také brzy pojedu do Washingtonu projednat s Hillary Clintonovou a dalšími eh, vysokými zástupci americké vlády, jak budeme sladěvat své strategie a kroky v globálních otázkách. Také doufám, že brzy navštívím Moskvu a Peking. Pokud jde o Blízký a Střední východ, zítra se sejdu se Santorem Michelem a Tony Blairem a také brzy tento eh, region navštívím. Pokud je o Irán, eh, moji pracovníci jsou v úzkém kontaktu se všemi relevantními hráči, včetně E3 plus 3. Musíme se rozhodnout ohledně našich příštích kroků ve světle odmítání Iránu přijmout své mezinárodní závazky. Kromě těchto globálních otázek, my jakožto EU máme primárně odpovědnost za naše sousedství. To je samo o sobě důležité. A naše širší mezinárodní eh, důvěryhodnost také závisí na tom, jak jakou máme spolupráci s našimi bezprostředními sousedy. To znamená, že musíme podpořit skutečné politické reformy na západním Balkáně a zajistit, aby celý tento region eh, uspěl na své cestě k konečné integraci do EU. Učinili jsme již pozitivní eh, kroky ve smyslu eh, uvolnění vízového režimu se Srbskem, Montenegrem a bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie a kromě toho také máme, potřebujeme efektivní strategii k překonání Eh, té politické situace v Bosně a Hercegovině. Kromě Balkánu eh, chci eh, také sehrávat aktivní roli v Ukrajině, kde se blíží prezidentské volby a tady evidentně jsou v sázce evropské zájmy, například v energetice. Bělorusko, Moldava a země Jižního Kavkazu jsou, si také žádají naše angažovanost širší. Region Středomoří je také naší vrcholnou prioritou. Máme zde historické vazby, společné zájmy, eh, potřebujeme bojovat proti nelegální migraci. Ehm, již jsme zahájili určité kroky v rámci Unie pro Středomoří. Dále nad rámec našeho nejbližšího sousedství na východ, na jejich leží kontinenty, které mají pro nás obrovský význam. Afrika, Latinská Amerika, Asie. Tam všude musíme postovat kreativně a s odhodláním. Kromě regionálních otázek se chci věnovat také tematickým okruhům, jako je nešíření jaderných zbraní, boj proti terorismu, lidská práva, energetika a klimatické změny. Toto nejsou samostatná témata, ale součást naší širší agendy. A naše strategie pro řešení těchto problematik musí být navzájem propojené a e, úplné. Totež se týká krizového řízení a e, operací krizového řízení v rámci té nyní tzv. společné bezpečnosti a obrané politiky. E, s celou řadou z vás souhlasím, e, pokud je o velký význam těchto, těchto politik, které zachrání životy, které vytvářejí v krizových regionech prostor pro fungování politiky. Tyto politiky jsou klíčovou součástí toho, co Evropa činí přímo v terénu. Potřebujeme navázat na pokrok, které bylo dosaženo v uplynulých letech a zajistit eh, dobré zaštítění našich úkolů eh, zaměstnanci, eh, vybavením a také dobrým řízením. A konečně ještě dovolte několik slov k mezinárodním partnerstvím. Komplexní problematika globálního světa se žádá ucelené a multilaterální odezvy a udržitelnou bezpečnost. Abychom to dostali, potřebujeme efektivní partnerství se všemi relevantními hráči s USA, Čínou, Ruskem, ale také s Tureckem, Japonskem, Kanadou, Indií, Brazílií a Jižní Afrikou, s OSN, NATO, Africkou unii a celou řadou dalších. Rozvíjení tohoto partnerství bude velkou součástí mé každodenní práce, tak abychom měli eh, zakotvené ty potřebné vztahy pro utváření efektivní odezvy na jednotlivé výzvy. A také potřebujeme vytvářet mezinárodní prostředí, které bude založeno na pravidlech. Vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že nyní se ocitáme v jedinečném okamžiku na evropské cestě. Eh, je to především čas příležitosti. Musíme být ambiciozní a orientovat se na výsledky. Zajistit, aby hm, po našich slovech následovaly i činy. Eh, Lisabonská smlouva nás proto vybavuje příslušnými nástroji. Jde o týmovou eh, práci. Mým úkolem je všechno koordinovat, poskytovat tu vůči roli a dynamiku. Samozřejmě aktivní veřejná podpora je klíčová, proto se budu zodpovídat eh, vašemu parlamentu, eh, tak jak to zakotvuje smlouva a kromě toho eh, stojím i o širší diskusi v celé Unii o všech těchto problémech. Děkuji, těším se na vaše otázky. Grazie, signora Aston. Děkuji. Formato di questo eh, primo step di interventi. Il, ehm, l'interlocutore ha diritto a un minuto di intervento con la presentazione di una. Každý nyní bude mít slovo na jednu minutu a má právo na jednu jedinou otázku. Eh, potom baronka Eštnová má dvě minuty na odpověď. Poté následuje buď doplňující otázka nebo vyjádření, opět maximálně na jednu minutu. A nakonec má k dispozici paní Ešnová ještě jednu minutu na svoji odpověď. Takže začněme eh, jednominutovým vystoupením pana Broka. Eh, eh, Pane předsedo, paní kandidátko, Děkuji velice za eh, vaše prohlášení ve jménu frakce EPP a chtěl bych vyjádřit naši vůli snahy o spolupráci, která bude konstruktivní. Dovolte, abych v tom mém čase, který mám k dispozici, položil několik málo otázek. Máte obtížnou úlohu, protože je třeba propůjčit koherentní politiku v oblasti vnější služby, v oblasti, kde se stýkají více politik. Jste také ochotná tuto koherenci ve stvárňování a obšírnosti eh, přebírat i při vašem představování těchto záležitostí v Evropském parlamentu, anebo chcete diferencovaně informovat o jednotlivých oblastech? A za druhé, tak, jak my jsme to dělali otázek moderního programu a z legislativy Evropského parlamentu, vyčerpal jste vaši dobu, je mi to líto. A dvě minuty má paní Eštnová na odpověď. First of all, thank you for... Děkuji vám za duch konstruktivní spolupráce. Já tento duch velice vítám. Já se domnívám, že to, že se kompetence překrývají, to je velice pozitivní. Není to problém, protože toto nám pak také umožní provádět obě dvě role konsistentně vzhledem ke eh, vnějšímu světu a také v rámci EU. Já toto považuji za velkou výzvu, ale je to také velká výhoda, pokud se týčeme z zodpovědnosti vůči Evropskému parlamentu, já budu působit v rámci komise a také v rámci rady a já u vás v Evropském parlamentu budu vystupovat jako zástupce komise, ale také budu zastupovat radu. Takže my se budeme muset rozhodnout, jak toto bude fungovat. Proto protože Poslanci také zdůraznili, že toto je opravdu velká odpovědnost a já budu muset také si vždy hledat čas na to, abych mohla vystupovat v parlamentu. Já se velice těším na to, že budu přicházet do parlamentu co nejčastěji a také budu společně s parlamentem budovat tuto vnější evropskou službu. L'onorevole Brock ha diritto alla replica di un minuto. Pane Broku, máte ještě eh, možnost dodatečné otázky. Vy jste bohužel neodpověděla na otázku rozpočtových práv, který má Evropský parlament. E, stejně tak jako práva kontrolní, kde se domníváme, že bychom měli získat stejné možnosti, jako má komise, protože všechno ostatní by vedlo jenom ke zhoršení situace Evropského parlamentu. Domnívám se, že jak práva kontrolní, tak rozpočtová práva celkově musí být dostatečnou měrou zaručena a proto se ptám, zda se mnou v tomto ohledu souhlasíte že vnější služba v souladu s článkem 22 eh, ve veškerých otázkách je v rukou komise, kromě společné bezpečnostní a obraná politika, a to je článek 17, že tedy veškeré návrhy rady eh, budou pocházet z oblasti vnějšího zastoupení, z oblasti vnější služby, kromě tedy společné bezpečnostní a obrané politiky. Nebo interpretujete tyto dva články rozdílně? Signor Aston ha diritto a una replica di un minuto. Paní Eštová má jednu minutu na odpověď. Models that have been jsou tady dva možné modely. Za prvé, někteří poslanci by chtěli, aby vnější služba fungovala prostřednictvím komise, ale pak také jsou zde tací, kteří to považují za určitou sui generis. Já to chci říci velice jasně. Rozpočet bude kontrolován vždy Evropským parlament a bude jedno, jakou strukturu bude vnější služba mít. E, mojím úkolem je, aby vnější služba služba účinně fungovala a aby také peníze účinně tekly. Takže aby všichni ti, kteří zdroje potřebují, je také dostali. To znamená, jestliže se bude jednat o delegace zastoupení Evropské unie ve světě a také, aby fungovaly projekty. Já chci, aby finance byly opravdu e, účinně využívány a na tom se bude také podílet Evropský parlament a doufám, že jsem vám nyní dala jasnou odpověď. Una domanda, un minuto. A lei la parola. Pan Vigening. Uvažujeme gospožu Ashton, od na grupata na socialisti. Vážený pane předsedo, vážená paní Eštnová, Eh, jménem politické skupiny socialistů a demokratů vás vítám ve výboru pro zahraniční vztahy a přeji vám hodně úspěchu na dnešním slyšení. Evropská unie potřebuje efektivnější a aktivnější politiku v oblasti eh, zahraničí a bezpečnosti. Lisabonská smlouva zde zavádí určité změny, eh, včetně vytvoření vašeho postu. Vaším obtížným úkolem bude spojit v jedné osobě funkci vysoké představitelky pro bezpečnostní pro zahraniční věc a bezpečnost a také, eh, také místo předsedkyně, post místo Evropské komise. Doufujeme, že to nebude pomílený experiment, ale výhoda, eh, výhoda, protože Evropský parlament eh, také díky tomu bude mít možnost více ovlivňovat evropskou zahraniční politiku. Dále je zde ta nová diplomatická služba Evropské unie, a moje otázka zní, jste připravena reagovat na naléhání Domnívám se, že nebyla dokončena otázka, respektive nedokončil jste ji v tom e, čase, který vám byl vydělen. Omlouvám se, ale všichni, pro všechny platí stejná pravidla. Takže pokud chcete zareagovat na úvodní slovo pana Vigena, máte na to dvě minuty, paní Štnová. No, tak tady mám <laughs> o úkol víc, snažit se uhodnout, jaká byla otázka. Nicméně pokusím se o to. Myslím, pane Vigene, že jste se ubíral asi tím směrem, jaký bude vztah s parlamentem. Tady opět podobná otázka. Dovolte, abych tomu řekla pár slov. Já už jsem uvedla, že parlament bude sehrávat nesmírně významnou roli e, při utváření e, vlastně té mé funkce a při utváření e, diplomatické služby Evropské unie. Já budu přicházet do parlamentu, podělit se s vámi o svoje názory a budu určitě dostupná, abych vás informovala o rozhodnutích rady a také budu otevřená vystoupením ve výboru. Eh, i když samozřejmě ta eh, moje práce bude velmi, velmi obsažná. A také chci zúraznit, že nepůjde o jednosměrnou komunikaci. Doufám, že eh, váš parlament bude také ochoten k tomu, aby mě poslanci navštěvovali a nabídli mi své stanovisko, protože je zde celá řada otázek, jako například, jak služby komise budou budou podporovat výjezdy poslanců přímo do terénu, do různých zemí, kde poslanci sledují, jakým způsobem je implementována politika EU, eh, nebo také je třeba se zabývat tím, jaké vztahy mohou mít eh, poslanci s našimi nominovanými eh, pracovníky a jak to funguje. Takže já budu velice ráda, když parlament bude plně sehrávat svoji roli a budu také ráda za výměny názorů a podněty od vás, tak jak mi to bude náplň mojí práce umožňovat, tak často, jak mi to bude umožňovat. Pane Wiegelingu, máte teď ještě minutu. Uh, no, dobrá, tak, dobrá, tak nemohu, nedaří se mi tady komunikace v mateřštině, tak se pokusím ověřit vaší řečí. Eh, souhlasila byste s tím, že eh, nominace na vysoké posty v diplomatické službě EU respektive ti lidé, kteří budou nominováni, budou muset také přijít na slyšení ve výboru pro zahraniční a ve výboru pro rozvoj. To je eh, jedna z věcí, o které by parlament velmi stál, protože je důležité, aby tato místa byla obsazena opravdu kvalitními lidmi. A my tedy, jakožto zástupci evropských občanů, eh, toto chceme zajistit. A eh, moje druhá otázka, respektive to měla být ta následná otázka, se týká dohod se třetími zeměmi. Podle Lisabonské smlouvy musí Evropský parlament eh, odsouhlasovat tyto smlouvy a máme dojem, že doposud eh, parlament nebyl řádně konzultován v těchto věcech, například pokud je o lidská práva. Uvedu příklad eh, partnerské dohody s Libií. Můžete tedy zajistit, aby EP byl konzultován Promiňte, ale skutečně přečerpáváte opět čas. Teď vysoká zástupkyně minutu čas. Tak já vás zklamu, pokud je o tu první otázku, protože já nejsem eh, přesvědčena o tom, že slyšení před těmi nominacemi by byly tou pravou cestou vpřed. Eh, výběr těch pracovníků bude samozřejmě složitým úkolem a já se také domnívám, že E, v průběhu své práce tito vysoce poslaně diplomaté budou přicházet do parlamentu. E, o tom bychom se tady ještě měli bavit. Já o těch potřebnosti těch slyšení nejsem úplně e, přesvědčena. Dále si myslím, že ve smlouvách je jednoznačně a správně nastavena role Evropského parlamentu, pokud jde o ty smlouvy se třetími zeměmi, Tady o tom se hodně diskutuje. Určitě bychom měli postupovat podle toho, jak je ten vztah eh, mezi institucemi nastaven ve smlouvě. Paní Nejc na minutu, prosím. Madam Ashton, Mr. President, colleagues. Uh, Paní Ashton, kolegyně, kolegové. Máte před sebou hodně výzev, ale podle mě jsou nejdůležitější následující. A sice to, abyste vybudovala novou vnější službu a také hra, sehrávala důležitou roli a přitom musíte také spolupracovat s mnohými dalšími orgány, s dalšími komisaři, také s radou a také především s například komisaři pro rozšíření a pro politiku sousedství. A potom druhá výzva je také zahájení fungování této vnější služby a zde budete se muset prasadit a budete, jak jste řekla, spolupracovat s parlamentem a s tímto výborem. A já se chci ptát, jak chcete se prosadit, jak opravdu se chcete prosazovat a sehrávat vedoucí roli ve všech záležitostech zahraniční otázky. Dvě minuty nyní na odpověď. Děkuji vám za tuto otázky a máte pravdu, když hovoříte o tom, že je tady celá řada lidí s různými zodpovědnostmi. Já chci také zabezpečit vůči roli různými způsoby. Za prvé, smlouva hovoří velice jasně o pravomocích. Smlouva na konci obsahuje také jeden referenční bod, který je pro nás, pro všechny, pro naše zodpovědnosti důležitý. Když již jsem také hovořila s kolegy a také s předsedou rady, tak hodláme tyto zodpovědnosti přesně eh, definovat a z toho budu vycházet. A za druhé, protože toto chceme všechno sladit, proto také musíme mít koherentní, konzistentní systém, tak, abychom měli společnou strategii. Díváme-li se na roli tří komisařů, se kterými budu spolupracovat, tak tady musíme jasně říci, kdo má jakou zodpovědnost, tak aby se stanovil strategický rámec pro naše politiky a jak budeme také spolupracovat s komisí a s radou. A také jde o to, aby komisaři, kteří se mnou budou spolupracovat, také plnili konkrétní úkoly a dosahovali konkrétních cílů. Tři nominovaní komisaři budou, spolu, budou pracovat jednotlivě, ovšem budou velice těsně spolupracovat. My musíme pracovat na mnoho praktických věcech, abychom dosáhli příslušného cíle. A pokud se týče Rady pro zahraniční záležitosti, tak já této radě budu předsedat. A to je víceméně velice jasná úloha. Můžete nyní ještě reagovat eh, v rámci jedné minuty. Děkuji vám za vaši odpověď která pro mě byla uspokojivá. Chci se také ještě vrátit k tomu, co se ptal předcházející řečník. Vy já jsem byla překvapena, tím, že nehodláte eh, uspořádat slyšení například pro vedoucí zástupce vaší služby. Ano, já na to budu reagovat. Já vás nerada zklamávám, a doufám, že to také bude jenom málo kdy. Já si to představuji tak, že my vytváříme službu, která navazuje na službu, která již existuje. A již máme e, lidi, kteří jsou velice schopní v této službě. Já vím, že parlament také musí být zapojen a myslím si, že bude zapojen velice dobře. Myslím si, že toto je velice důležitá věc spolupracovat s parlamentem a já také za druhé nechci, aby toto byl nějaký dlouhý proces nominace a jmenování protože vnější službu musíme vybudovat co nejdříve a potřebujeme také dobrou personální strategii pro jmenování těchto zástupců, která bude transparentní. A toto také takto učiním a potom jména předložím parlamentu. Pan kolega Baran, minutu prosím. Také ve jménu frakce Zelených. Už jste Eh, hovořila o tom, že Lisabonská smlouva měla odstranit kakofonii a proto máte tuto dvojí funkci. Ale pan Barroso podle hesla rozděluj a panuj vás nejprve odstavil na druhou kolej a odebral vám politiku sousedství, které sahá od Ukrajiny až přes Izrael, Palestinu. Jsou to velmi široké oblasti. A vy jste teď řekla, že budete roz, nebudete rozvíjet strategie, ale implementaci. Ale v zahraniční politice vystačí strategie jenom půl dnu a pak by měla přijít skutečná akce a pak už nebudete moci do toho mluvit. Proto má otázka. Hmm, budete, zřeknete se politiky sousedství v rámci politiky vnější politika a souvisí s tím i financování této oblasti? Basta, per dvě minuty. Nyní na dvě minuty odpověď, prosím pěkně. Uh, thank you for the warm welcome. Děkuji za přelá slova na, na přivítanou. Uh, já asi trošku spochybním východiskou vaši otázka, myslím, že vás to nějak nepřekvapí. Ehm, o co nám šlo, a já jsem spolupracovala s předsedou komise na návrzích, se kterými on vystoupil. Ehm, a on se mnou projednal návrhy, eh, ty návrhy předtím, než je uváděl v platnost. Ehm, jak řekli všichni, tady jde vlastně o velice širokou roli a v rámci ní jsou některá témata, některé problematiky, o kterých musíme mít jasno, jak chceme provádět, ty politiky, které už máme zavedeny. A proto v rámci toho týmu komisařů, kteří se mnou budou spolupracovat, jsme si vyjasnili své pravomoce a odpovědnosti. Samozřejmě i s mými kolegy budete mít slyšení a budete si je moc e, přímo osobně vyslechnout. Ale e, jak je tedy náš plán? Jednak pokud je o rozvoj, je důležité, aby někdo e, dozoroval Eh, implementaci. To je nesmírně důležité a Evropský parlament to má klíčovou roli, váš výbor pro rozvoj v tom má klíčovou roli. K tomu se možná ještě vrátíme v dalších otázkách. Pokud je o politiku sousedství, eh, jsem řekla, že náš vztah se sousedy je naprosto zásadní z hlediska naplňování našich politik a tady také se dáváme vůči roli. A proto eh, mít komisaře, který by se mnou spolupracoval eh, a podporoval tuto strategii, to by znamenalo, že budeme mít určitou expertízu v oblasti otázek sousedství, eh, která je nesmírně potřebná. A dále potřebujeme někoho, kdo by zajišťoval koordinaci naší spolupráce s regionálními uh, Ehm, organizacemi, jako je ASAN a podobně. Takže kdybychom měli někoho, kdo se zaměří na spolupráci s těmito orgány, tak to by také dále posílilo a obohatilo moji roli. Paní Brantnerová má ještě právo na jednu minutu na doplňující otázku. Musím říci, že vaše odpověď mě poněkud překvapila, že říkáte, že při veškerých odpovědnostech nemůžete ještě přebírat politiku sousedství. Eh, Pakliže máte těch odpovědností příliš mnoho, tak to asi nebude správná práce pro vás, protože to je úloha, se kterou se počítá v Lisabonské smlouvě, abyste tyto odpovědnosti skloubila. A proto moje otázka pro, zahraniční, pro vnější službu. Budete slučovat tyto oblasti, jedná se o mise do jednotlivých regionů, a bude, protože první premisou je politika politika sousedství. A proto podle této smlouvy by se vlastně komise a jednotlivé mise do těchto oblastí měly slučovat. Čili konkrétní otázka, chcete vy, abychom komisi odmítli, pakliže politika sousedství nedoputuje k vám? A lei la replica per un minuto. Na minutu odpověď. co se týče vaší první otázky, já nechci říci, že bych s vámi nesouhlasila. A já si myslím, že vám přece musím sdělit své priority. Já nechci říci, že s vámi nesouhlasím. Pokud se týče strategických e, cílů v oblasti politiky sousedství, tak toto spadá do mého rezortu. A já jsem také již začala se touto tématikou zabývat právě také tématikou, například různými tématy v oblasti Bosny, kde máme velice mnoho práce. Já se domnívám, že toto je velká výhoda a ne nevýhoda. A bude to také parlament, který bude nadále sledovat veškerou činnost tak, abychom viděli, že bude fungovat účinně. Domanda. Pan Tanok. Treasurer of the UK CND. Pan Koešnová, byla jste pokladnicí v 80. letech eh, eh, CND, eh, Pozná, to bylo označeno za mladiství idealismus, nicméně úplně jste nezavrhla jejich politiku a není také Eh, tady budete mít na starost eh, Evropskou obranu bezpečnostní politiku a proto je důležité pro tento parlament a také pro členské země, které zahrnují dvě nukleární velmoci, Francie a Velkou Británii, eh, znamená vzhledem k tomu, že Irán se nyní snaží vyvinout vlastní atomovou zbraň a příslušné nosné hlavy střely, stále podporujete jaderné ozbrojení a pokud ne, pokud ne kde jak jste a kdy jste změnila svůj názor. Dále jste pro jednotné eh, velení ozbrojených složek EU v Bruselu. Děkuji. Děkuji, pane Tenoku. Eh, nevím, zda jsem konkrétně hovořila o mladistém idealismu. Myslím si, že vývoj eh, v 70. letech snad nemá relevanci v roce 2010. Tehdy šlo o součást širšího celosvětového hnutí. Já vím, že někteří to chtějí z toho jak se výjímat, ale já už dávno nejsem, nějakých 29 let snad, nejsem členkou CND. Dále, druhá věc, to je důležitější, eh, ta druhá otázka, jak, aspoň tak bych to interpretovala, jak rozvíjet naše vztahy s NATEM především. Já jsem se zmínila ve svém úvodním prohlášení o tom, že jsem se již sešla s generálním tajemníkem NATO. Hovořili jsme o tom, jakým způsobem nastavit pragmatický, eh, do budoucna zaměřený vztah pracovní vztah. Pokud je o strukturu jednotného velení, o tom jsem i nadále přesvědčena. Ehm, domnívám se, že jednou z otázek je za naše schopnost podle dohody Berlin Plus, naše, do, naše schopnost tedy řádně spolupracovat s NATEM a využívat jeho zdrojů, eh, tak toto zdá se nyní se vyvíjí dobře. Byly tady dva případy, kdy ehm, se to ukázalo a e, nevím, zda je třeba zavádět novou strukturu velení. Určitě se budou na to lišit názory tady v, e, ve, tady v, parlamentu, ale také v členských zemích. A e, můžete mě o tom přesvědčit, ale zatím přesvědčena nejsem. Pan Tanok má právo na jednu minutu doplňující otázku. Bez mikrofonu. Eh, neodpověděla jste jednoznačně ano či ne, zase jste stále ještě pro jednostrané jaderné odzbrojení. A moje druhá otázka se týká Indie, jakožto co to je největší demokracie a klíčového hospodářského partnera EU. Eh, jak se domníváte, že je možné dále posílit evropsko-indické vztahy, zejména pokud je o boj proti globálnímu terorismu? celá řada teroristických um, útoků a činností se v Pakistánu a Afganistánu, tady v sousedních zemích um, Indie, jak tedy by bylo možné rozvíjet dále spolupráce, posouvat dohody mezi Indie a EU a konkrétně domníváte se, že Indie by měla být stálým členem Rady bezpečnosti OSN a pokud ano, které další země podle vás by měly mít tento statut. A konečně a nyní má slovo paní místopředsedkyně komise, paní Eštnova. ale nevyčerpal jsem jméno to. Každý má právo na jednu otázku v té následující minutě, ne několik otázek. Obávám se, pane Tenoku, že možná nesmím úplně na všechny dotazy. Myslím si, že jde o to, že to, co bylo relevantní v 70. letech, dnes není relevantní. Já si myslím, že ta strategie tehdy propagovaná dnes není eh, vhodná, protože mimo jiné Evropská unie se změnila, ale já si myslím, že samozřejmě otázky šíření, nešíření jaderných zbraní budou stále pro nás relevantní. V květnu se budeme zabývat eh, smlouvou o nešíření, bylo to velice náročná jednání. Já sami sdílím jednu věc. Myslím si, že všichni tady v parlamentu, všem tady v parlamentu velmi leží na srdci otázky nešíření jaderných zbraní. Samozřejmě pokud nesouhlasíte s tím, jak jsem e, vystupovala v 70. letech, to je v e, pořádku, ale nepřesuzujte tomu prosím větší roli, než je adekvátní. Pokud o Indii, ta samozřejmě se dává klíčovou roli a možná mi budete moci pomoci v mých úvahách. E, zamýšlím se nad tím, jak spolupracovat s Indií. Sešla jsem se s premiérem Senkem několikrát Eh, neměla jsem tu výsadu s ním tyto otázky projednávat, ale domnívám se, že Indie je eh, prominentním hráčem v regionu a měli bychom s ní více spolupracovat. Eh, proto také jsem již řekla, že Indii co nejdříve navštívím. Nebudu se vyjadřovat k otázkám bezpečnosti. Líto, paní místo předsedkyně, i pro vás platí stejná pravidla a ty na minutu. Pan Milenšan, eh, paní eh, Eštnova, ve svém úvodním vystoupení jste se nezmiňovala o transatlantickém partnerství, které přitom eh, je označováno za prioritní. Jak ze strany Rady, tak ze strany Evropského parlamentu. Rovněž jste neuvedla Eh, utváření velkého transatlantického trhu. Mne by tedy zajímalo, do jaké míry se, jakým způsobem se chcete účastnit na eh, iniciování této věci. Eh, a sám bych rád uvedl, že s tím naprosto nesouhlasím. Dvě minuty per la Dvě minuty pro paní místo předsedkyni. Takže, jak již jsem řekl, jedna otázka rovná se jedné minutě. Hovořilo se v tlumočení o transatlantickém trhu a já přesně nevím, co se tím myslí. Já tedy chci hovořit především o vztazech se Spojenými státy a omlouvám se, jestli nezodpovím celkově vaši otázku. Vztahy se Spojenými státy jsou mimořádně důležité, jsou naším strategickým partnerem a my stojíme bok po boku se Spojenými státy v mnoha oblastech světa, kde musíme udělat pokrok. Máme různé odpovědnosti, různé role, ale jedná se o velice důležité vztahy a v rámci těchto vztahů především ze strany komise máme ještě další vztahy. Například máme transatlantickou ekonomickou radu, máme další různé orgány a máme různé možnosti, jak diskutovat o naší budoucnosti a o našich budoucích e, vztazích. Já tady nehovořím pouze z titulu například bývalé komisařky otázky pro obchod, a protože tady existují ještě další oblasti. A já tímto končím a myslím si, že se mě můžete ještě dále ptát. Minuto. Manšan má právo ještě na další minutu. Eh, pokud nevíte, co je to transatlantický trh, tak vám mohu předat usnesení Evropského parlamentu, které počítá s jeho zavedením od roku 2011. Eh, pokud je ostatní věci, možná Eh, víte, že v Afghánistánu tady máme první větší evropskou vojenskou operaci od konce druhé světové války, takže mohla byste mi říct, kde budou naplněny cíle našich operací v Afghánistánu. Eh, s tím, že já tady nesouhlasím s naší vojenskou přítomností v této zemi. A paní, eh, více, paní místopředsedkyně na jednu minutu. Děkuji, pokud mi předáte to usnesení, to bylo velice dobré. Pokud je o Afghánistán, já jsem byla přítomná, když generál McChrystal Ehm, prezentoval svoji představu na zasedání NATO. Iž víte, co řekl prezident USA eh, v této souvislosti. Eh, pro nás asi těmi hlavními oblastmi eh, působení těmi hlavními úkoly je efektivněji ehm, provádět naši činnost přímo v terénu a provádět tedy ten přístup zaměřený na obyvatelstvo. E, to také byla ta e, představa, e, kterou prezentoval generál McChrystal. Myslím si, že některé věci, které provádíme přímo v Afghánistánu, by mohly být zefektivněny. Samozřejmě schůzka o Afghánistánu v Londýně 28. bude nesmírně důležitá, pokud je o další směřování. Pan Belder na jednu minutu, prosím. Geachte kandidaat, eh, vicevoorzitter van de commissie. Vážená paní kandidátko, vážená paní místopředsedkyně komise, jako předseda delegaci pro Izrael bych se chtěl zeptat na židovský charakter Izraele. Je tomu tak? že bych se vás rád zeptal. Jste přesvědčena o tom, že je nezbytné židovský charakter státu Izrael udržet či nikoliv? A co se týče Palestiny, pohlížíte také na nutnost, aby se eh, dospělo k tomu, že Izrael uzná existenci státu Palestiny, protože jinak bude chybět eh, možné řešení. What I am prepared to say is this. It is Já chci říci, že je velice důležité, zásadním způsobem důležité, aby na středním východě vznikly dva státy. Izrael má právo na svou bezpečnou existenci, stejně tak jako palestinský stát ale abych já toto definovala, to není na mě. To záleží především na interních eh, diskusích v těchto státech a také na externích diskusích. Já již jsem o těchto záležitost diskutovala a také posléze o tom budu diskutovat, až tuto oblast navštívím. Pro mě je nejdůležitější, že víme, že byly určité potíže a problémy o víkendu a jde především o to, aby například určité uklidnění situace lidé nepovažovali za trvalý stav, ale aby toto považovali za možnost, jak dále pracovat na stabilizaci tohoto procesu. Bude také zasedat pařížská skupina a zde budeme se všichni snažit o to, abychom iniciovali v této oblasti celkový trvalý mírový stav. A pan Belder má možnost reagovat na jednu minutu. A druhá otázka ke vztahu EU-Izrael nepovažujete za příhodné a naléhavé zorganizovat vrcholnou schůzku EU-Izrael v co možná nejbližší době? Protože je to nutné proto, aby bylo možno intenzivně vztahy, abychom mohli vyvíjet odpovídající tlak, abychom skutečně sehráli konstruktivní roli na Blízkém východě také v rámci opatřování budování výběry eh, za současné vlády Izraela bych považoval za příhodné takovou vrcholnou schůzku svolat. Proto aby bylo možno opět eh, zlepšit eh, ty obtížné vztahy. A nyní, paní Eštnová, máte minutu. V současné době nebyl předložen návrh na uspořádání vrcholné schůzky ale je důležité, abychom měli pevné vztahy se zeměmi v této oblasti, protože také sousední státy sehrávají důležitou roli a i nám jde o to, abychom rozvíjeli vztahy také se sousedními státy a tak mohli také sehrávat vůči roli já za sebe mohu říci, že se budu snažit využít ve vš- ze všech sil veškerých zdrojů, které máme na místě, tak, abychom podpořili především mírové uspořádání co nejdříve a tak, aby abychom umožnili, aby tento region dále se rostl a zlepšoval se ekonomicky a také z jiných hledisek. Um. Ik wil het even hebben met u, mevrouw Ashton, over de schurkenstaat Iran. Děkuji, pane předsedo. Paní Ashtonová, chtěla jsem něco říci eh, k Iránu ke snahám, abychom, eh, aby se Irán tedy stal atomární mocností a to je ohromné ohrožení západu Izraele. Můžete slíbit parlamentu zde a tady, že skutečně učiníte vše, co je ve vašich silách, skutečně všechno, abyste se postarala o to. aby Irán pod vedením Ahmadina Nežáda se nestal atomární mocností? Dvě minuty na odpověď. Děkujeme. Já si myslím, že opravdu politování hodné, že Irán nepřistoupil na dohodu navrženou agent, Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Cílní poslanci vědí, že jde o zemi, která má svoji historii a občas dělá chyby nebo dochází k nedorozuměním. Ale existují mezinárodní pravidla a pokud ta země chce, aby se s ní zacházelo, tak eh, Eh, jak by to odpovídalo jejímu geografickému, eh, geografické poloze, historické roli, tak musí s námi spolupracovat. Eh, mě velice mrzí a odsuzuji porušování lidských práv. Samozřejmě chceme vést dialog s Iránem, ale jak víme, ta věc se tahne už několik let, už úplných šest let. Měli jsme celou řadu schůzek, učinili jsme celou řadu návrhů. Vysoký představitel Javier Solana eh, se s iranci scházel. Eh, je třeba tedy vést nadále dialog na základě ovšem zásad, které jsou zakotveny a my máme jasno ohledně toho výsledku, kterého má být dosaženo. E3 eh, e plus 3 má zasednout v New Yorku a samozřejmě také rada velice brzy vydá svoje stanovisko a my podle toho potom se zařídíme. Děkuji. Eh, dále na minutu doplňující otázka. Cíl, kterého chceme dosáhnout, je jasný. A sice, aby z Iránu se nestala atomová velmoc. To znamená, v cíli jsme si snad zajedno aby tedy Irán nikdy nedostal do rukou zbraně, ale tady jsme zaslechli dobře, že platí mezinárodní pravidla, ale pakliže Ahmadinejad a Irán nebudou dodržovat mezinárodní pravidla, budete vy ochotná realizovat tvrdá opatření vůči Iránu? Máte ještě minutu čas na odpověď, paní předsedkyně. The issue that will be being discussed in the E3 plus 3 is what we've called the, the twin track approach. To, co bude projednávat E3 plus 3, je eh, tak se ta dvojí cesta eh, protože samozřejmě k dialogu eh, v tom kontextu, jaký jsem popsala, musíme být vždy ochotní a dále je třeba jednat o opatřeních, zejména hospodářských, která by byla vhodná. A eh, v tomto kontextu se potom odvíjet naše diskuse a také diskuse eh, na radě, jak postupovat do budoucna. Ještě předtím v odpovědě na pana Tanoka jsem říkala, že se blíží jaké jednání o smlouvě o nešíření. To bude na jarním summitu a to samo má e, vel, velký význam, ale je třeba se věnovat i tématu, širšímu tedy tématu nešíření jaderných zbraní ve světě. Takže nyní se dostáváme k druhému kolu. A to budou předsedové podvýborů, kteří mají právo na minutu otázky a poté vysoká představitelka a místo předsední komise bude mít opět dvě minuty na odpověď. <clears throat> Ovšem pak už nejsou žádné dodatečné otázky. Jako první má slovo paní Hautala na minutu. Děkuji, pane předsedo. Po pr- ve, již jsme s vámi hovořili v prosinci a již tehdy jste hovořila také o takzvané tiché demokracii a diplomacii. Jak víme, jak budeme vědět, jak to není pouze cesta se vyhnout určitě určitému stanovisku v oblastech, kde potřebujeme hovořit zcela jasně a srozumitelně, protože musíme hovořit k veřejnosti a to v rámci EU a také v zemích, kde k porušováním lidských práv dochází. Byla byste ochotna se také sejít s obhájci, obránci lidských práv v zemích, kde také k porušování lidských práv e, dochází. Byla byste ochotná se s těmito obhájci lidských práv setkat. Já chci jenom říci, co jsem myslela, když jsem odpovídala na vaši otázku, když jsem hovořila o tiché diplomacii, tak to neznamená, že já osobně bych byla velice tichá. Co jsem myslela, bylo to, že máme celou řadu možností, jak hovořit s lidmi bez publicity a že to může být také daleko účinnější když umožníme jistý prostor pro dosažení závěrů. Někdy totiž někdy totiž když se hovoří hlasitě na mezinárodní scéně, pak eh, eh, nedosáhneme našich cílů. A já především chci dosáhnout cílů eh, a chci dosáhnout toho, co si přece vzeme. A vy lépe víte než já, že k lidským právům se přistupuje na, v různých zemích různým způsobem a různé metody musou být také různě účinné. A já chci diferencovat jednotlivé přístupy pro jednotlivé země a také chci se podívat na to, zdali naše dosavatní strategie je účinná. To eh, já jsem nechtěla říci, že bych se od otočila zády vůči svým závazkům eh, k lidským právům. Já jsem celý svůj život hovořila, eh, bojovala za lidská práva a já vám toto na 100% slibuji, že to budu dělat dále, jenom možná budu mít různé metody. My také musíme hovořit a hovoříme například s nevládními organizacemi v Evropě a některé nevládní organizace jako Liberty znám velice dobře a je tady hodně dalších nevládních organizací, se kterými chci dále konzultovat a chci se také setkávat s dalšími organizacemi. Ano. Parola il presidente della sottocommissione di... Slovo eh, podvýboru pro bezpečnost. Děkuji, pane předsedo. Paní Ešnová, Budete mít na starost eh, společnou bezpečnostní a branou politiku, jejíž důvěryhodnost a efektivnost eh, závis spočívají tedy eh, v těch respektive ty operace, potom jejich výsledek samozřejmě vychází z toho, jaké jsou zdroje. Ty výsledky nejsou vždy stejné. A je to, to je převedeno nyní na evropskou úroveň. Jakožto místo předsedkyně komise budete v obzvlášť výhodné eh, pozici eh, dbát na horizontální témata, horizontální výzvy, kterým čelí eh, náš obraný průmysl, ehm, například v oblasti výzkumu a vývoje. A mne by zajímal váš názor na tuto oblast. Děkuji. Paní místo předsedkyně, máte slovo. Děkuji za tento dotaz. Já bych tomu ráda uvedla dvě věci. Jednak Evropská agentura pro obranu a její význam eh, v koordinaci těch eh, různých misí, helikoptér a podobně. To je jedna věc. Ale dále je zde ta otázka výzkumu a vývoje. Tím bych se chtěla eh, zabývat. Je zde příležitost pro vytváření přidané hodnoty a vytváření úspor z rozsahu. Samozřejmě je možné eh, lépe koordinovat, je třeba ještě leco vykonat, o tom už se začínám dělat obrázek na základě těch eh, diskusí jednání, které jsem měla. Dále eh, komise nese odpovědnost samozřejmě za výzkum a vývoj, vzdělávání, ale já si myslím, že to můžeme také zakovit v širším rámci, rámci úvah o tom, jak zajistit naše obrané kapacity, Tady jde o, také o strategické úvahy, o tom, jaké operace vést do budoucna. A konečně bych ráda řekla, že stojím o řádné a vhodné posilování vztahů s NATEM a o jednání s generálním tajemníkem NATO, eh, jak co nejvhodněji postupovat do budoucna. Jde o to, aby tento vztah byl vždy správně nastaven. Takže určitě se budu zabývat tématy, jako je výzkum a vývoj, eh, jak zajistit lepší spolupráci, dále se budu zabývat rolí eh, Evropské agentury pro obranu, zda by měla být posílena či nikoli a jak zefektivnit její činnost. Děkuji. Dobrá, eh, to byli zástupci jednotlivých podvýborů a teď se dostáváme k pokračování naší debaty a sice z následujícího přístupu. Teď budou vždy položeny tři otázky. Každá otázka během jedné minuty a po těch třech otázkách vysoká zástupkyně odpoví a bude odpovídat tři minuty, čili bude mít bloky po třech minutách. Pan Salafranka. Franka. Mm, já eh, bych eh, se vás chtěla zeptat, eh, protože když máme prázdný tablet, tak chceme hrát velkou hru. Jak chceme Eh, dělat věci, je třeba, abychom dobře anticipovali. To potřebujeme nejenom od sportovců, ale také od politiků. Čili má otázka je, paní Eštnová, máte kapacitu strategické vize pro to, aby Evropská unie měla takovou zahraniční politiku, která bude koherentní v souladu s našimi hodnotami, která bude viditelná a která zamezí takovým politohovádním činům, k jakým došlo například v listopadu eh, ve USA, kde eh, se prohrálo pouze o jeden hlas a pak, když budete mít tuto kapacitu, což očekávám, jaké budou eh, vaše možnosti, abyste mohla tuto politiku také uskutečňovat. Děkuji vám mnohokrát. Pan Uit na minutu. Thank you. My comment, obviously... Děkuji. Já za britské konzervativce chci říci, že nesouhlasíme s touto motivací. Já také vítám vaše slova, paní Ešten. Já chci také reagovat na to, co jste řekla o lidských právech. A já se chci zeptat, jestliže tady hovoříte o různých přístupech k lidským právům, tak jak zabezpečíte, že jestliže budeme mít různé přístupy, tak abychom dosáhli také společného cíle. Pan Bodis, jedna minuta. Madame la vice Paní místo předsedkyně, podle vás, jakou roli má sehrávat Evropská unie? Evropská unie a Unie pro středomoří při hledání eh, řešení pro krizi na Blízkém východě. Pokud nechceme eh, pokračovat eh, tak, že to vlastně řeší jenom USA a bez velkého úspěchu, pak musí Evropa se ujmout své odpovědnosti v rámci izraelsko-palestinské krize. Eh, s jakými iniciativami počítáte na eh, podporu vytvoření palestinského státu, eh, ve kterém by hlavním městem byl východní Jeruzalém? Paní místo předsedkyně má právo na tři minuty na, odpovědět, na odpověď. Děkuji mnohokrát. Pane Salafranco, já si myslím, že jednotná vize je velmi důležitá. A nejde o to všechny ty figurky eh, vzít z té šachovnice pryč, protože výsledky mých dvou předchůdců byly úžasné. Eh, Dosáhli mnoha výsledků a eh, sami sobě Evropské unii zajistili výbornou pověst ve světě. Já jim za to skládám hold, takže mám na co navazovat. Ale ti dva vlastně by jako první řekli, že nyní je třeba všechno tuto expertizu a skutečnosti sloučit do jediné eh, služby eh, a také do jednoho postu zastaveného jednou osobou. Eh, já bych asi to formulovala tak, že ať už bude za nás hovořit kdokoliv, musí hovořit jedním hlasem. 17 ministrů zahraničí, komise, předseda rady, předseda komise, poslanci parlamentu a já. Všichni musíme hovořit jedním hlasem za Evropu. Jde o strategickou perspektivu. Ta jediná má především smysl. To je náš největší úkol a cíl. Pokud je o rozpočet, jsem eh, realistou, realistkou. Pokud je o to, čím disponují členské země, co je v evropském rozpočtu, budu se snažit co nejlépe využívat prostředky, které máme. Já si myslím, že tolik tady v kostce jako reakce na vaši otázku eh, na dalšího řečníka. Samozřejmě univerzální lidská práva eh, jsou nesmírně, nesmírně důležitá, ale někdy si jejich prosazování a eh, zajišťování žádá odlišné přístupy v různých částech světa. Taková je moje zkušenost. Eh, naše delegace, naši pracovníci přímo v terénu tady zadávají klíčovou roli, protože oni zajišťují vlastně ty reálné vstupy do našich strategických úvah ty podklady informace přímo z terénu. A proto si právě, v tomto si právě myslím, že je ta naše jedinečná role, která je odlišná od toho, co dělají členská země, ale navazuje zároveň na činnost členských zemí. Dále, pokud jde o Evropskou unii a Unii pro středomoří, Unie pro středomoří e, narazila na blokádu ze strany arabských zemí, takže od roku 2009 jsme vlastně velkých výsledků nedosáhli. Eh, kvartet Tady také se hrává důležitou roli. V nedávné době se objevil eh, návrh, zase, že by eh, měl zasednout kvartet, eh, přišli s tím Rusové, mělo by to proběhnout v únoru, takže jste význam, velký význam kvartetu a pokud je o EU, e já si myslím, že vy jste naznačoval, že je třeba posílit ten vztah ale zároveň bychom se měli zabývat tím, že například Unie pro středomoří, která v sobě spojuje 40 zemí, zabita eh, nemohla také něco učinit. Já si myslím, že musíme uplatnit veškeré možné prostředky pro to, abychom nalezli řešení. A domnívám se, že závěry rady jsou dobrým východiskem. Ano, jsou dobrým východiskem. Ani de Kaiser na minutu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Paní Eštnová, ve svém úvodním slově jste e, připomněla, že chcete politiku orientovanou na výsledky. A v prosinci jste také velice odvážně eh, hovořila o závěrech rady a o východním Jeruzalémě a jasně jste řekla, že přišel čas eh, přejít ke konkrétním krokům a uvést v praxi závěry rady. Já navážu na otázku pana Borise, jak to hodláte provést? Vzhledem k tomu, jaké jsou závěry rady, které se vás týkají, ať už je to eh, východní Jeruzalém, ať už je to pasmo Gazy, Eh, a celá řada dalších oblastí. Jakým způsobem chcete dosáhnout těch výsledků? Řekla jste, že se chcete sejít s panem Blairem, ale pana Blaira nominoval pan Bush eh, v rámci kvartetu jako zvláštního zmocněnce, zvláštního vyslance. Eh, vy jste jmenována námi a to je něco naprosto jiného. Pan Blair nedosáhl těch kýžených výsledků, my ty výsledky očekáváme a mne by zajímalo, jaké cesty, po jakých cestách se chcete vydat. Pan Sáriuš Volsky na jednu minutu, prosím. Moc prezidente. Uh, Děkuji, paní komisařko, nominovaná komisařko. Bezpečnost, energetická bezpečnost je také záložní zahraniční politiky jak chcete přesvědčit Rusko, aby nezneužívalo energetické dodávky jako politický nástroj vůči svým sousedům a jak také hodláte chránit naše eh, východní sousedy před takovýmito útoky ze strany Ruska. Pan Nikolaj, jedna minuta. Thank you, uh, President. Děkuji pane předsedo. Já mám jednu konkrétní otázku a já také doufám, že dostanu konkrétní odpověď. Já se chci zeptat na Afganistán a k tomu jste mě sama povzbudila. Já bych se chtěla zeptat, jaké si představujete další kroky v Afganistánu. Diritto di replica per tre minuti all'alto A nyní máte možnost reagovat tři minuty, paní Štonová. Děkuji vám. Děkuji vám za veškeré otázky. Paní de Kaiser, máte plnou pravdu, že existuje frustrace z hlediska situace, která je ve středním východě velice komplikovaná. Závěry rady velice jasně hovoří a já hodlám v budoucnosti pracovat na tom, co, o čem se domnívám, že bude opravdu v oblasti fungovat. Jak můžeme zbližovat eh, také tyto národy. Pan Blair eh, zde pracoval a také nedosáhl žádných konkrétních výsledků, ale zítra pan Blair bude tady a já se s ním uvidím a uvidím se také se senátorem Mitchellem a tak dále ale co, co nebudu dělat, já se nebudu snažit překotně eh, dospět k nějaké dohodě. Já především se budu snažit o trvalé ujednání a, do, a to je můj hlavní cíl a my zajisté budeme o tomto problému dále v parlamentu diskutovat. My budeme hovořit o tom, co budeme dělat. My nejdříve musíme sladit veškeré naše snahy, protože také vkládáme do této oblasti hodně peněz a proto musíme také spolupracovat se samozprávou v oblasti Palestiny a s dalšími orgány. Také jsem dostala otázku týkající se energetické bezpečnosti. My musíme mít eh, pevné vztahy s Ruskem, musíme mít také stabilní energetickou politiku a musí musíme si také uvědomit, že v současné době závisíme z 50% na ruských energetických dodávkách a toto se zvýší na 70%, proto musíme také se spoléhat na další energetické zdroje, jako je větrná energie, také například na jadernou energii a také musíme budovat další ropovody a je také důležité, že některé otázky jsou spíše pojednávány z politického hlediska a ne z energetického hlediska. Musíme se postarat také o to, aby Rusko nejednalo politicky a to se také týká například vztahu Ruska a Ukrajiny. A pokud se týče Afganistánu, my se musíme vrátit také eh, k dosavadní politice. Již došlo také ke změně například v oblasti zdravotnictví. A já chci také dospět ke konkrétním výsledkům pro lidi v Afganistánu. Honorevole Mauro, un minuto. Pan Mauro na minutu. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Paní Eštnová. Někteří pravili následující, že možná Evropská unie eh, by mohla získat eh, křeslo v Bezpečnostní radě pak, že tomu tak bude, byly by to možnosti. A jaká možnost by podle vás byla ta nejvhodnější? A také otázka, jakou strategii byste chtěli sledovat v rámci Evropské unie pro eventuální dosažení tohoto cíle? Pan Pejon na minutu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Paní Eštnova, eh, dobrý den. Už jste se dvakrát eh, zmínila o Unii pro Středomoří. Španělské předsednictví řeklo, že to bude jeho prioritou. Ale jak víte, v červnu proběhne důležitá schůzka, na které se, dohodne, na které se rozhodne o dvouletém plánu pro fungování této unie pro Středomoří. Mě by zajímalo, jaké konkrétní iniciativy hodláte podniknout, eh, tak aby po všech těch eh, blokádách eh, došlo k deblokaci, konečně k odblokování situace. Dále, jaké jsou vaše priority, pokud je o ten dvouletý plán a dále, vy znáte stanovisko parlamentu, který si nepřeje, abychom financovali tuto unii z prostředků pro partnerství. Ehm, takže s čím počítáte, pokud je o finanční prostředky? Honorevole Schulz per un minuto. Pan Schulz na minutu, prosím. Ich wünsche Ihnen viel Přeji vám hodně úspěchu eh, pro, do vaší důležité a obtížné funkce a vycházím z toho, že navzdory omezením kompetencí v oblasti sousedství se budete také angažovat a že zůstanete odpovědná pro vztahy s Ruskem. Váš předchůdce Chris Patton nedávno konstatoval, že největší deficit v politici, je právě v politice zahraniční politiky EU. Proto moje otázka. Eh, budete sledovat linii parlamentu a eh, sice Eh, zaměnit politiku strategie partnerství eh, do nového rozměru spolupráce a budete schopna popsat novou kvalitu? Budete, budete se zasazovat o to, aby se přijala nová kapitola o lidských právech, tak jak, na, jak to vyžadoval nositel Sacharovy ceny nedávno ve Štrasburku? Replika per tre minuty. Místo předsedkyně má tři minuty na odpověď. Mr. My pane Mare, moje otázka na první otázku je jednoduchá, nevím. A důvod je ten, že eh, v těch, myslím, eh, pěti týdnech, z toho týden byly Vánoce, eh, musím říct, že jsem se zabývala tolika problémy, že na tento už mi byl čas, takže jste mě nachytal. O této věci to mnoho nevím. Ale určitě mohu říct, že tady bude existovat jistě celá škála odlišných názorů v Unii na tuto věc a co jistě důležité je, že se EU jak si vyslovila dnes dnes naši zástupci hovořili Radě bezpečnosti tento týden, ne tedy dnes, ale tento týden, já tam sama také e, se podívám, ale budu se tady k této otázce muset vrátit, abych byla upřímná. Pokud je o Unii pro Středomoří, jak já to vidím, eh, samozřejmě tato věc navazuje na dřívější barcelonský proces eh, a eh, spolupracuje s celou řadu zainteresovaných hráčů. Myslím si, že tady v rámci Unie pro středomoří je možné financovat celou řadu velice zajímavých projektů v oblasti vzdělávání, zdravotní péče a tak dále. Je třeba trochu posečkat, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě po tom francouzském spolupředsednictví se vedla určitá, začala vést určitá diskuse o tom, co dál. Zatím ještě jsme o tom nejednali. Já samozřejmě budu usilovat o to, aby ta Unie byla maximálně efektivní. Unie si nyní prožila velice obtížný rok. Doufejme, že nyní se eh, zablízkne na lepší časy. Eh, je třeba to vidět také v kontextu naší širší politiky sousedství. Eh, máme zde ta důležitá partnerství, východní partnerství, Unii pro středomoří. A to jsou velice důležité komponenty, které vše musí zapadat do toho širšího rámce. Já si myslím, že tomu také a možná bychom to měli naplnit trošku novou dynamikou a eh, stanovit se co nejasnější cíle. A pokud je otázku pana Šulce, já bych to nenazvala překrýváním, já bych řekla o vzájemnou spolupráci, spíše než překrývání e, činností. Já jsem byla párkrát přitomna například na samitech e, s Ruskem, kde byl přítomen také pan prezident Medveděv. My, se, my jsme není uprostřed vlastně revize e, dohody o partnerství o přidružení. Úplně se nám tam nedaří postupovat v některých oblastech. Jak si jistě dovedete představit, toto vždycky bylo součástí toho našeho působení. A já si myslím, že je třeba hledat správné mechanismy pro nastolování téma, tak abychom dosahovali výsledku. O tom mi vždycky půjde nejvíce, o ty výsledky, o ty reálné výsledky, které skutečně dosáhneme nakonec. Doporučoval bych kolegům, aby skutečně kladli pouze jednu jedinou otázku v době jim vymezenou, aby se jim také dal odpovídajícím způsobem odpovědět. Ten pan kolega Van Nonten, prosím. My máme také zodpovědnost za vojenské operace a mě by zajímalo, zdali jste někdy takovouto vojenskou misi naštívila. Vy v písemné odpovědi hovoříte o tom, že v Afganistánu má EU vojenskou sílu a také rozumíte tomu, že v Afganistánu EU nemá žádnou vojenskou sílu. My tam vydáváme hodně peněz. Víte, kolik to je každý rok? Jaké kroky byly udělány? udělány, aby se fondy řádně využívaly a například také zdali máme znovu uspořádat mise, jako je EUPOL. Omen Reuten, prosím. Paní, paní Omen Reuten, prosím. Jestliže je zde jasný konflikt zájmu mezi komisí a radou, na kterou stranu se postavíte, dám vám dva příklady, například Irák. Co si myslíte o válce? Je to oprávněná válka či ne? Zde na to jsou v radě různé názory. A potom například charta lidských práv. Dva státy neratifikovaly. Co si o tomto myslíte? Charta o lidských práv. Pan Panceri? Signora Aston, immaginando che la politica estera... Paní Eštnová, představíme-li si, že zahraniční politika a politika sousedství by měly být integrální součástí eh, strategie, rád bych upozornil na následující věc. Při vztazích mezi EU a státy Magrebu došlo k významnému kroku. Eh, nebyl přijat společný dokument, eh, v tomto dokumentu se předznamenává cesta která má pokračovat, aby se prohloubila dohoda o předružení. Bude eh, se konat vrcholná schůzka EU Maroko? K tomu mám otázku, jaký nový vývoj by tady mohl nastat a pomýšlíte skutečně na to, že toto by mohla být cesta, kterou by se mohly vydat i další státy Magrebu, například Tunisko? Paní místo předsedkyně má tři minuty na odpovědi. Uh, eh, Mr. Eh, Van Orden, pan van Orden, to, co se snažíme dělat v Afganistánu, je velice důležitá věc. Otázka pochopení, proč tam vůbec jsme, je velice důležitá. Je nesmírně důležité, aby EU sehrávala svou roli v tomto procesu. My tam vydáváme hodně peněz, nemám před sebou konkrétní číslo, ale seznámím se s těmito čísly a také především se musíme podívat na výsledky, kterých jsme dosáhli. A již jsem zmínila jeden eh, výsledek v oblasti zdravotnictví. A pokud se týče EUPOLu, tak zde jsme si stanovili cíl 400 policistů, ale my jich ani tolik nemáme, ale tato eh, mise je stále důležitější. Ale pak také musíme řešit ještě další věci. Například to, že místní úřady například ani nemají telefony. A zde můžeme také tuto situaci zlepšit. Jde o to, že tady jsou vojenské záležitosti propojené s hospodářskými a politickými záležitostmi. EU samozřejmě nesehrává vojenskou roli, ale především vojenská role je důležitá pro boj proti terorismu a je také důležité, abychom efektivně spolupracovali a to já považuji za svůj hlavní cíl. Paní Omen Reuten potýkající se mé loajality. E, to není můj problém. Mně jde o to, abych také s vaší pomocí spojila, sladila komisi s radou, tak abychom schválili a měli dobrou a správnou politiku. Já také mám zkušenost z funkce komisařky a vím, že je tady vždy dobrá vůle dospět ke společným strategiím mezi radou a komisí. Lidí se snaží opravdu ke společným výsledkům dospět. A jde o to, abychom opravdu měli společnou politiku. Jde o to, abychom hledali ty nejvyšší společné jmenovatele a ne ty nejnižší. My se musíme opravdu o toto ze všech sil snažit. A pokud se týče války v Iráku, já jsem byla ministriní v britské vládě, když Ira, vlád, válka v Iráku eh, za, byla zahájena a já jsem si myslela, že to je správná věc. A nyní jde o to, jak zajistíme aby Irák byl v budoucnosti stabilní zemí. A já si myslím, že naším cílem by mělo vždy být podporovat stabilitu a prosperitu, mír a lidská práva po celém světě a my bychom se přemi, především těmito principy měli řídit. Pan Gáler na minutu. Děkuji mnohokrát, paní baronko Eštnová. Již deset let Pane předsedo, chtěl jsem mít odpověď na moji otázku, ale vyčerpali jsme čas, bohužel. Takže jistě nalezneme možnost, abyste dostal odpověď v příhodné době, ale moje otázka vůbec nebyla zodpovězena. No, pokusíme se najít možnost, ale teď musím prostě skutečně dbát na dodržování stanovených pravidel. No, ale nedostal jsem odpovědnost na magrebské státy, ale není má slovo pan Galer na minutu. Paní baronko Eštnová, již deset let existuje Evropská bezpečnostní obraná politika. Od roku 2003 máme Evropskou bezpečnostní strategii, která byla zaktualizována v roce 2008. I naše civilní a vojenské plánování bylo sfuzováno, ale přesto zažíváme osamostatněné kroky jednotlivých států, které jakoby podkopávají tu společnou evropskou politiku. E, jak se stavíte ke snahám vytvoření Bílé knihy v oblasti evropské bezpečnostní a brané politiky. A protože už jste něco řekla k operačnímu hlavnímu sídlu, nedomníváte se, že by bylo smysluplné občanská, civilní a vojenská plánování, ke kterým zde dochází, také vybavit do jakéhosi vlastního velení, místo toho, abychom doufali, že e, velení v nějakém členském státě se o to postará samo. Děkuji. Pan Kači na minutu. Grazie, prezidente. Spoštovana kandidátka, 2. decembra jsem vás v jménu ALDE uprašal o vašem Děkuji, pane předsedo. Vážná paní Aštová, na 2. prosince jsem vás tázal, jak vidíte budoucnost Bosny Hercegoviny a roli EU v této části světa. E, moc jste mi o tom tehdy neřekla. Během jednoho měsíce se podmínky drasticky změnily k horšímu a e, jsou žádány preventivní kroky. E, čas rychle pěší. E, nebylo dosaženo dohody ohledně ústavního řešení. Pokud je o referendum o nezávislosti Republiky Srbska, je možné, že bude zorganizováno a to by mohlo způsobit rozpad Bosny a Hercegoviny. To by poté drasticky zhoršilo podmínky v širším regionu co a kdy učiníte, eh, hodláte učinit eh, v oblasti krizového řízení v Bosně a Hercegovině. Dovolte, abych připomněl, že v tomto roce se připomeneme 15. výročí genocidy ve Srebrenici. To by bylo třeba zohlednit. Děkuji. Kyrie Proevre. Angorakis na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, také jsem chtěl říct, že jsem proti kandidatuře paní Eštonové, eh, protože podporuje politiku Lisabonské smlouvy a my jsme se vyslovili proti a sice již mnohonásobně odpověď paní Eštonové na otázky parlamentu, eh, zejména u bodu 3 eh, v tom písemném zodpovídání, to ukazuje naprosto jasně, proč nejste ochotná Evropskému parlamentu předkládat informace stejnou měrou jako radě. Paní Eštnová neodpověděla na tuto otázku a chtěl bych říct ještě jednu věc. Co učiníte, a aby se dosáhlo toho, že, aby se změnila neakceptovatelná společná pozice Evropy vůči Kubě. A pak chci říct ještě jednu věc. Paní, Eštnová naš, paní Eštnová naštěstí neřekla nic o vztazích k Latinské Americe. Děkuji. La viceprezidente ha diritto di replica per tre minuti. Paní místo předsedkyně, máte slovo. Pane předsedo, začnu s panem Panzerem, protože jsem mu vůbec neodpověděla, za to se velmi omlouvám. Trošku jsem se ztratila v poznámkách. Eh, summit eh, s Marokem zatím nemáme plán, ale máte pravdu, že potřeba se angažovat eh, se zeměmi Magrebu a uvažovat o tom, jak postupovat v rámci strategie pro sousedství. A to by vlastně také Maroko bude součástí těchto úvah. Pane Galere, pokud jde o, bezpe- o, o civilní a e, vojenské pracovníky, já to mnoho nevím o té bílé knize zatím. E, jistě k tomu dostanu další informace. Pokud je o to, že by některé členské země postupovaly na vlastní pěst, je třeba si ujasnit, že e, členské země také nesou odpovědnost za oblast obrany, takže já nevím přesně, co jste tím výrazem myslel. Co mne zajímá, je jsou ty oblasti, kde chceme spolupracovat a jak to provádět. Například eh, vezmeme si velení, které je v Northwoodu ve Velké Británii. Eh, tam to funguje velmi efektivně a eh, efektivně se vynakládají a využívají stroje jednotlivých členských zemí. To je možná efektivnější, než sestavovat nějaké společné notné velení já samozřejmě vždycky budu postavit podle toho, co se žádá eh, konkrétní okamžik, konkrétní doba, co by bylo nejefektivnější. Pokud je o Bosnu a Hercegovinu, máte naprostou pravdu, situace je vážná. Já jsem se několikrát eh, sešla naposledy eh, v minulém týdnu s ostatními, abychom projednali naše strategii. Pro mne to stojí jednoznačně tak, že jde o jednu zemi, ve které žijí různá eh, společenství, eh, která koexistují vedle sebe, eh, ale jde o jednu jedinou zemi. Jak zajistit tedy udržení celistvosti, celistvosti této země? To je věc, kterou musíme řešit. V říjnu se budou konat volby a my se musíme postarat o to, aby v těch měsících před volbami, a myslím, že často u některých zemí eh, je to vyhlídka na členství v EU, která vlastně je drží pohromadě. A Valentin Iško eh, mi řekl to tež. Já si myslím, že tedy i ta vyhlídka na členství v EU by mohla výrazně pomoci. Eh, myslím si, že se musíme zabývat nejenom tím, co říkají političtí lídři, ale také, co chtějí občané, protože já si myslím, že většina, zem, většina lidí v Bosně a Hercegovině chce žít v míru, chce žít způsobem, kterým vyhovuje. Eh, já určitě eh, ten region navštívím, nemám ještě konkrétní datum, ale eh, jsem v kontaktu s Valentinem Iškem, on má moje telefonní číslo, často spolu hovoříme, v každém případě mu poskytuje veškerou podporu, kterou ode mne potřebuje. Dále, vy jste mi položil ne jednu otázku, ale čtyři otázky. Jsem rád, že nejste proti mně, pokud chcete být proti Lisabonské smlouvě, no to je vaše věc. Jistě ohodnete, co si o to myslím. Já osobně jsem pro svobodu informací, a pokud je o předávání dokumentů, jsem také proto, aby bylo naprosto jasno v tom, co se má předávat a co ne a kdy. Pokud je o Kubu, velice mne znepokojuje situace v oblasti lidských práv na Kubě, to bych ráda jasně uvedla. Já to vidím tak, že 13 let už máme určitou strategii, potřebujeme eh, zrevidovat, zda eh, funguje efektivně, eh, ale samozřejmě je třeba si neustále být vědomi těch reálných a vážných problémů, které země přetrvávají paní Eštnová. Pakliže dostanete více než jednu otázku, tak na základě pravidel máte právo na to odpovědět na jedinou z těchto otázek, protože kolegové prostě musí dodržovat pravidla. Oni to všichni sice nedělají, ale my jsme společně se na těchto pravidlech domluvili a tam se jasně praví, že smí postavit pouze jednu jedinou otázku. Eh, paní předničonca. Děkuji. Pane předsedo. Paní místopředsedkyně, Evropská unie je zapojena do globálních konfliktů, ale já se domnívám, že naší prioritou by mělo být především řešení konfliktů v Evropě. Kolegové zde hovořili o konfliktech na Balkáně, je tady také nevyřešený konflikt v Gruzii, je již eh, na eh, integrita byla napadena a potom tady máme ještě další země v této oblasti jako stří co si o těchto konfliktech myslíte? Tyto konflikty mají jednoho společného jmenovatele a sice zapojení Ruska. Co můžete vy osobně udělat proti tomuto měšování Ruska? Paní Kern. My mnoho z nás se domnívá, že je třeba také udělat sankce vůči iránskému režimu, ne proti lidu. Toto se týká také situace v oblasti lidských práv Iránu a proto se vás ptám, paní Eštonová, co se domníváte o roli EU. Zdali by měla EU podporovat ty, kteří bojují za mír a demokracii v Iránu, především pokud se týče svobody projevu a podobně, hodláte dále také podpořit financování nového televizního kanálu ve Farsi? Pan Kamacakas? Κυρία Αντιπρόεδρε, Paní místo předsedkyně, eh, dva důležité prvky, které se staly součástí Lisabonské smlouvy, se týkají společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Dva body tedy. Zřejmě nebylo přetlumočení do nějakého jazyka, takže se začíná znovu paní místo předsedkyně. Dva důležité nové prvky Lisabonské smlouvy v oblasti společné eh, zahraniční a bezpečnostní politiky jsou vlastně dvě doložky. Na jedné straně doložka vzájemné pomoci a poté také doložka o solidaritě. A zejména nyní doložka o vzájemné pomoci článek 247 smlouvy a následující, pakliže nějaký členský stát eh, bude napaden, všichni ostatní mu musí pomoci. Jak chápete vy eh, zejména tuto doložku a jak na ní nahlížíte zejména prakticky? Domníváte se, že tato doložka vzájemné pomoci nějakým způsobem ovlivní politiku členských států Evropské unie a jakým způsobem eh, když má někdo naprosto jasnou politiku a prohlašuje, že tři, bude-li tedy vyhlášná válka nějaké členské země, to přeci není vůbec teorie, to se může klidně stát. Jak budete postupovat? Odpověď tři minuty. Uh, thank you. I mean, the, the, the... Děkuji. Pane Lišek, ten kontext, jak se ji poslal, jak popsal zde Moldava, na Horní Karabach, Podněstří, to patří mezi naše klíčové priority, jak jsem řekla ve svém úvodním slovu. Politika, strategie sousedství je nesmírně důležitá. Pokud je o eh, Moldavu, tam eh, velice úzce spolupracujeme, jsou druhým největším příjemcem naší eh, pomoci, 16 euro na hlavu, pokud vím. Snažíme se budovat důvěru také mezi velkými městy. Pokud o náhorní Karabach je zajímavé, co dělá Turecko a také ta arménská otázka. Turecko se trošku otevírá, roz, začíná rozvíjet tento vztah. Také jejich obavy ohledně energetiky jsou pro nás zajímavé. Dále je tady třeba se podívat na to, eh, které jsou oblasti konfliktu. Eh, pro Rusko je tady jakým společným tématem, protože často jde o bývalé Sovětské republiky, anebo eh, tam se Rusko stále aktivně a někdy pozitivně aktivně zapojuje do té situace. Čili je třeba spolupracovat s Ruskem, proto já také pojedu do Moskvy, budu usilovat o Eh, proaktivní spolupráci eh, s Ruskem, která by znamenala řešení problému, nikoli vytváření nových. Paní eh, Gomez, pokud je o sankce vůči Iránu, jak je strukturovat, já, jak jsem již uvedla, chci podpořit cokoliv, co pomůže oblasti lidských práv Iránu. Sankce určitě budou tématem, které bude projednávat E3 plus 3 i Evropská unie. Uvidíme, jak se rada rozhodne, ale již bylo řečeno, že musíme jít cestou dialogu na základě těch zásad, o kterých jsem hovořila, ale zároveň eh, je třeba si říci, že pokud ta pravidla nebudou dodržována, tak musíme eh, prostě přistoupit k nějakým krokům. Pokud je o klauzuly solidarity, mám tady článek 42.7 přede mnou. Eh, konkrétně se v něm hovoří o tom, jde tedy o povinnost pomoci která je v možnostech členských zemí. Tady samozřejmě to navazuje na člán, příslušný článek Charty OSN. Ehm, jedna z věcí, které musí udělat rada a co se musí také objevit v diskusích Rady pro zahraničí, že tady musíme se zabývat praktickými dopady, praktickými kroky, které musí eh, vyplývat z těch jednotlivých eh, prvků. Pravda totiž je, že tady jde o poměrně obecně formulovaný apel na poskytnutí pomoci a e, ten je třeba konkretizovat částečně na základě konkrétních okolností a částečně na základě e, toho, do jaké míry e, se rada chce angažovat. Jak silně tedy. A nyní se dostáváme k výborům k jejich předsedům či jim zástupcům. Nejprve paní kolegyně Žoli, prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. Paní místopředsedkyně, jménem Výboru pro rozvoj bych se vás ráda dotázala, kdo bude komisařem či komisařkou, který ponese zodpovědnost za programování nástroje pro eh, rozvoj spolupráce a Evropský, eh, Evropského fondu pro rozvoj a jaká bude role vaší vnější služby či diplomatické služby. Pokud byste mi mohla dát nějaké příklady konkrétních kroků pro zajištění článku 208 Lisabonské smlouvy, který žádá, aby Evropská unie dosahovala cíle v oblasti rozvojové spolupráce prostřednictvím eh, politik eh, a nástrojů, které tedy budou mít své dopady v rozvojových zemích. Takže Co konkrétně budete činit pro naplnění tohoto článku? Budete eh, pro nebo proti dohodu o volném obchodu s Kolumbií? A pardon, dvě minuty na odpověď. E Può rispondere a una sola domanda. Thank you. Děkuji vám. Eh, pravidla se mění. Já bych k rozvoji chtěla říci, že rozvoj je v centru naší činnosti vně EU. Je velice zajímavé sledovat, že třetí země o to mají také velký zájem. A jde o to, abychom skutečně uznali, že tato politika je velice důležitá a zaslouží si pozornost Rady i komise. A nominovaným komisařem je pan Bíbalks, který již se mnou hovořil o účinné činnosti v této oblasti. Jde o to, že také tato agenda bude že součástí naší činnosti a vlastně příslušný komisař eh, bude zajišťovat především rozpočtové prostředky. Rozvoj je významná záležitost. Budeme mít také komisaře pro, této, pro tuto oblast a budeme mít také výboj pro rozvoj, ale budeme to mít také zakotveno v rámci naší agendy. A jde o to, abychom toto co nejrýše uskutečnili a také doufám, že tato struktura bude v budoucnosti dobře fungovat. Pokud se týče FTA s Kolumbii, tak jaký je stav věci. Ten je podle mého názoru takový, že diskuse se o, tento, o této dohodě dostaly do určité fáze, kde bychom se měli pozastavit. Také vzniká nová komise a také parlament bude mít nové kompetence pod novou smlouvou. Takže my se nedomníváme, aby bychom nyní dělali další závěry, eh, přestože tato záležitost je velice důležitá. Pan Kazíny, předseda eh, Rastonu na domanda molto semplice, anche se invece nel corso del tempo... Ústavně právního výboru, paní Štnová, velice jednoduchou otázku. Eh, je to samozřejmě tak, že náš výbor se těmito otázkami velice zaobírá. Vy jste vlastně nasazena jak komisí, zároveň sedíte taky v radě, to je velký problém. Ale jednoduchou otázkou, vy jste řekla v jedné ze svých písemných odpovědí, že vaší hlavní prioritou bude eh, vytvořit koherentní vnější službu o níž eh, již vám budou ostatní země závidět. No, to je sice pěkné, ale zatím se skrývá moje další otázka. Má teď být vytvořeno něco jako škola evropské diplomacie? Už existují taková zřízení v Evropě. Eh, eh, a z těchto škol vycházejí lidé, kteří tedy musí být schopni nejenom znát dějiny Evropy, ale také velice přesně vědět, jak fungují jednotlivá zahraniční zastoupení. Paní Eštnová má dvě minuty na odpověď. Uh, ty nejjednodušší otázky jsou často ty nejzajímavější v celé řadě aspektů. Je možné, že na konci mého funkčního období budeme v situaci, kdy budeme mít nějaké školící středisko pro naše službu. V současné době eh, usiluji o dvě věci jednak víc toho, co již máme k dispozici. Například eh, to, co komise již dnes zajišťuje pro delegace. A, a také samozřejmě je možné navázat na to, co mají zavedeny členské země. A tak bychom tady vybudovali eh, nějaký školicí program, který by vybavil jak eh, naše pracovníky na eh, delegacích komise, tak eh, v těch útvarech pracovištích, které se budou zaváže, zavádět a samozřejmě jaké delegáty členských zemí, vybavit je tedy znalostmi, které potřebují. Objevila se kritika, vím o tom, že jsem ji četla, zda si vedeme dostatečně dobře v oblasti proškolování. Vím, že je ta količ v Brugách, která proškoluje úředníky, možná bychom s tímto ehm, ústavem mohli spolupracovat. Samozřejmě eh, ta naše diplomatická služba eh, bude jedinečné pracoviště a budeme muset zajišťovat eh, školení pro naše diplomaty, tak aby si také oni připomněli, uvědomili, že to je odlišné pracoviště od toho jejich původního. Zda budeme mít skutečně samostatnou hm, nějakou diplomatickou školu, to ještě nevím dnes. A nyní místo předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu, pan Stajs. Dank u wel, eh, voorzitter. Mevrouw. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní místo předsedkyně, kolegové Brok už a další se konkrétně ptali na povahu vnější služby. Jednou z nejdůležitějších úloh, kterou budete mít, bude spočít, spočívá v tom, aby to skutečně bylo také operačně uspořádáno. Vy jste řekla, že budete velice otevřená vůči parlamentu, budete předkládat uči. Pochopil jsem to správně. Slíbila jste explicitně, že Evropský parlament bude moci aplikovat rozpočtové právo a právo kontroly rozpočtu a můžete nám již nyní slíbit, že Evropská vnější služba bude svébytným sektorem v rozpočtu, svébytnou kategorií kde eh, se bude moci také aplikovat udělování absolutoria a kontrola účetního eh, dvora, eventuálně kde bude moci zasáhnout OLAF, bude-li to nezbytné, čili tam, kde Evropský parlament bude moci vykonávat svou kontrolu bez omezení. Děkuji. Paní Ještnová, dvě minuty na odpověď. I hope I can be

doufám, že budu moci být velice stručná, že, neboť se domnívám, že již jsem v tomto duchu odpověděla panu Brokovi. Jsou tady dvě, dva přístupy, jak můžete postupovat. Někteří říkají, že větší služba by měla být součástí komise či individuálním orgánem. Já si to představuji jako individuální orgán sui generis. To je to, co také zakotvuje smlouva a my my vždy budeme podléhat plné kontrole. Ať se na to díváte, jak chcete, tak já musím stanovit rozpočet. Rozpočet je součástí celkového rozpočtu, za který jste zodpovědní e, stejným způsobem jako nyní a já také budu a vy budete zodpovědní za udělování absolutoria. Já také chci jasně říci, že musíme zabezpečit, aby vyšší úředníci, zaměstnanci musí mít svou zodpovědnost a já jsem zde velice otevřená dalším diskusím. Jde o to, abychom nejdříve vytvořili strukturu tak, aby peníze byly v dobrých rukách. Já také vím, že toto je velice významná záležitost. Jedna věc bude mimořádně důležitá. Je třeba zabezpečit, aby rozpočet byl flexibilní, tak abychom mohli reagovat velice aktuálně, protože situace se často mění a musíme se eh, zacilovat na různé věci. V minulých týdnech tady vznikla záležitost Jemenu a my Jemen, o Jemenu budeme také diskutovat v Londýně, ale to může také ovlivnit na další politické rozhodování. A já doufám, že tedy parlament bude sehrávat tu roli, kterou má a doufám, že jsem to řekla jasně. Pan Moreira, eh, výbor pro obchod. Já chci říci, že já tady nahrazuji paní Muscatini, která je místo předsedkyní mého výboru, která zde měla vystupovat, ale bohužel se nemohla dostavit kvůli leteckým problémům. A proto já přečtu otázky, které paní Muscardini připravila. Paní Ešten, vy jste bývalou komisařkou pro obchod a vy víte, že obchod je důležitou dimenzí externí služby EU. A jak vidíte implementaci své nové roli a tak je v souvislosti s mezinárodním obchodem. Za druhé, v rámci nové vnější služby se mají také zastoupení EU změnit. Většina zastoupení EU má také obchodní oddělení, které v která fungují v duchu supranárodní, tedy nadnárodní politiky a strategie. Jak zabezpečíte chod vnější služby a velvyslanectví? Zabezpečíte to, aby by EU mohla nadále vykonávat svá suverénní práva a nedocházelo eh, k zasahování ze strany jednotlivých států. Bohužel nerespektujete čas a proto nyní dávám čas na odpověď paní Ešten. Takže dvě minuty času na odpověď. Thank you, it's very nice. Děkuji, velice ráda eh, se tu s vámi dnes vidím. Já předpokládám, že budu úzce spolupracovat s Karlem de Guchtem, eh, kandidátem na komisaře pro obchod. Eh, obchod spadá mezi výročné pravomoce komise. Je důležité, aby to tak zůstalo. Zdá se, že ty vztahy přímo v terénu velice dobře, dobře fungují. Já když jsem navštívila některé delegace z jakožto komisařka pro obchod, tak eh, se zdálo, že tam ta spolupráce velice dobře funguje, když to jsou dvě oddělené eh, složky činnosti. Takže tady něco, co efektivně funguje, já nehodlám nějak měnit, leda, že bychom zjistili, že je možné něco ještě vylepšit. Já samozřejmě nepodceňuji eh, význam a cenost obchodu z hlediska našich širších strategických vztahů ve světě. Často obchod je právě tou hnací silou, která nám umožňuje eh, dále rozvíjet a zkvalitňovat spolupráci, eh, poskytovat podporu. Například země v našem sousedství mají s námi silné hospodářské vztahy. Eh, v Moldavsku například delegace připravuje obchodní dohodu. To, bude, to budou dělat v příštích měsících. Eh, jinde je to podobně. Často eh, se na nás třetí země sami obracejí a žádají o něco takového. A do budoucna to budeme tedy eh, vnímat jako součást toho kontextu silných vztahů, které si my přejeme mít. Nicméně je to samostatné portfolio a v komisi to tedy bude vypadat tak, že komisař pro obchod bude tedy součástí toho širšího týmu a těch širších úvah o zahraničí, ale samozřejmě bude sám nést odpovědnost za tuto oblast. Nyní se dostáváme k dalším blokům třech otázek jednotlivých poslanců. První, prosím pěkně. Äh, Lady Ashton, Sie haben eben bei der Lady Ashtonová, právě jste při odpovědi na jednu otázku k Afganistanu řekla, že si přejete konkrétní výsledky pro lidi v Afganistanu. Myslím si, že s tímto požadavkem nám budete mít širokou podporu Evropského parlamentu. Ovšem musí to být také cílem pro eh, konferenci o Afganistanu, která začne koncem tohoto měsíce v Londýně. Otázka je, jaká konkrétní opatření Eh, realizuje Evropská unie pod vaším vedením pro civilní mise a pro práci nevládních organizací v Afganistanu tak, aby se to pro, lépe koordinovalo eh, s akcemi NATO a OSN a jakým způsobem se budete snažit zapojit spolupráci s nevládními organizacemi tak, aby se tam dalo eh, také opravdu lépe pracovat. Děkuji. a la parola... Pan Kelam na minutu. Thank you very much. Děkuji. Já jsem z prosincového slyšení získal dojem, že vnější politika může být také založena na dohodách s třetími zeměmi. Jste přesvědčena o tom, že naše energetická politika může být takto založena, neboť tato politika také někdy věde k izolaci některých členských států EU. Jak tedy hodláte postupovat v budoucnosti? protože se domníváme, že by také měla být uplatňována energetická doložka, kterou Evropský parlament navrhl již před třemi lety. Děkuji. Honorevole Arlacchi per un minuto. Pan Arlak je na jednu minutu. Paní Ashnová, já nesouhlasím s kolegy britskými konzervativci, kteří hovořili o, vaší, eh, o vašem, vaší minulé angažovanosti eh, v oblasti nešíření jaderných zbraní, eh, protože já si myslím, že to je jedna z nejlepších kapitol vašeho životopisu. Takže moje otázka je velmi jednoduchá. E, nyní se skytá historická příležitost. Za pár měsíců bude probíhat, e, se bude tedy revidovat e, smlouva o nešíření v OSN. Jak vnímáte možnost, že by Evropská unie se dala vůči roli v oblasti všeobecného zákazu jaderných zbraní, následně po apelu prezidenta Obamy? Tolik ode mne, děkuji. Paní místo předsedkyně. Máte tři minuty na odpověď, prosím. Děkuji za tyto otázky. Pokud je o schůzku Afganistánu, eh, myslím, že tam bude zastoupeno 70 zemí a organizací, respektive jich bylo pozváno. A vím, že se eh, v současné době pracuje na řadě témat proběhly schůzky s americkými představiteli. Já jsem hovořila s britským ministerstvem zahraničí, které to organizuje, jaké jsou tedy představy Britu. Dále jedna z um, otázek, jedno z témat bude, jak postoupit směrem k lepší koordinaci v činnosti. Zase šesté jste několik věcí. Jednak eh, je zde ta otázka nutnosti mm, sloučit a skoordinovat úsilí našich zastoupení a delegací přímo v terénu, tak bychom hovořili jednotným hlasem. Dále, eh, zda je možné vykonávat ještě něco více, zda je třeba nějak měnit tu naši činnost. Takže této konference chceme využít k lepší koordinaci naší činnosti s ostatními do budoucna. Eh, pane Kelame, a k energetické politice, jak už jsem řekla, potřebujeme velice silnou politiku v oblasti energetické bezpečnosti, ať už to je z hlediska eh, diverzifikace zdrojů, z hlediska diversifikace typu využívané energie a také z hlediska eh, dovozu energie do Evropské unie. Eh, v současné době existuje řada eh, návrhů Nord Stream, South Stream, Nabucco a někdy i bude potřeba, aby ten tok v potrubích šel oběma směry, nebo aby se měnil směr tady. Takže potřebujeme určitě ošetřit hledisko bezpečnosti. K tomu se budeme věnovat. Pokud je o smlouvu o nešíření jaderných zbraní, zmínila jste se o mém životopise, tam to byla ta jednostranná otázka, jednostranné šíření. Eh, já si myslím, že dnes je třeba učinit to, o čem hovořil prezident Obama. To bylo důležité. Eh, víme, že jednotlivé členské země na to mají svůj velice hraněný názor. EU eh, e musí se dopracovat nějakého jednotného stanoviska. Mně půjde o to, abychom měli jistotu, že jsme se dostatečně věnovali, snažili vyřešit problémy, o kterých víme. To znamená, Ehm, obohacený urán, tedy eh, jaderná energie pro civilní použití, která se mění v jaderné zbraně. Eh, dále tady pak hrozí tady potenciál eh, využití teroristy. Ehm, tak ehm, alespoň tady vidíte z mého životopisu, že mě tato problematika zajímá a já se samozřejmě budu snažit o nějaké řešení, které se bude líbit všem. Paní, nebo pan Butikofr na jednu minutu děkuji, pane předsedo, paní kandidátko. Od doby vaší nominace jste řekla mnoho ke vztahům e, e, s transatlantickou, pro transatlantickou vazbu. Dobře, ale existuje kromě liriky také nějaký projekt, priority a institucionální nástroje? Eh, na podzim byla zveřejněna studie velice významných amerických think tanků a já cituji. Svět, který vytvořil transatlantické partnerství, eh, brzy, eh, rychle selhává Evropská unie a USA, musí urgentně nově pojmout jejich spolupráce a partnerství jako efektivnější a strategičnější partnerství. Konec citátu. Z hlediska vážných rozdílů, které máme eh, vůči USA, role lidských práv pro globální zprávu nebo energetické zásobování a politika v oblasti ochrany klimatu, jaké projekty a institucionální cíle budete formulovat vy pro recasting transatlantických vztahů? Pan Simanský na minutu. Thank you. Uh, Děkuji. Tady jsem, paní místo předsedkyně. Vy jste hovořila o rozhodující roli EU v oblasti lidských práv ve světě. Jedno ze základních lidských práv, které je porušováno, je náboženská svoboda. Dochází k velkým a také často k událostem, které jsou krvavé, například v eh, Egyptě, také v Tajsku a v dalších zemích, kde jsou útoky na křesťany. Dokonce k tomu dochází také v Indii také v Číně a je to velice důležitá záležitost pro lidská práva ve světě. Já se vás ptám, změní se tato situace, jestliže EU v podstatě k tomuto náboženskému pronásledování ve světě mlčí? Pan Kovačev, jedna minuta. Děkuji, paní Ešten. Vy jste nás klamala, když jste řekla, že se nedomníváte, že by měla být uspořádána slyšení pro... Že by, neměla být. Že by neměla být uspořádána slyšení pro vysoké představitele úředníky vnější služby. Uh, a jde především o to, že my také, že tito lidé se musí také ospravedlnit před veřejností. Takže veřejnost má právo se o těchto lidech hodně dozvědět. Já doufám, že později také se k tomuto bodu ještě vyjádříte. Děkuji vám za tyto otázky. Vy jste tady hovořil o politice vůči Spojeným státům a máte plnou pravdu že máme možnost také znovu přeskoumat naši účinnost, tedy účinnost našich vztahů s EU. Máme různé orgány, různé rady a také máme možnosti, jak se setkávat, především tedy za komisi a máme také pravidelné samity se Spojenými státy. Další bude v květnu a myslím si, že můžeme udělat více. Já ne vím přesně, jaké nástroje máme k dispozici ale chci dále posílit naše vzájemné vztahy, které máme především se zástupci na naší úrovni. A já bych chtěla dále posílit také vztahy například na straně rady. A uvidíme, jak toto sledíme. Já chci také říci, že já jsem také pracovala na usnadnění e, obchodu s Afrikou. A takže my tady opravdu můžeme udělat celou řadu dalších věcí. Pokud se týče náboženské svobody, tak úmluva o lidských právech e, například Eh, zcela jasně hovoří o těchto právech a pro mě je to také zásadní součást lidských práv. Jestli máte ten dojem, že jsem k tomu mlčela, tak to není pravda. Já se domnívám, že toto je zcela jasně součástí naší činnosti na globální úrovni. A pokud se týče tedy zástupců ve vnější službě, já vás bohužel musím zklamat. Já doufám, že se mi také podaří vybrat správné lidi. Já nejsem proti návrhu parlamentu, ale myslím si, abychom je podrobovali pod eh, procesu, který není součástí smlouvy, nebude fungovat. Já si myslím, že společně také najdeme metodu, jak vy také budete moci s těmito lidmi konzultovat a tak o tom si ještě promluvíme v budoucnosti. Honorevole Siwicz, Peru. Pan Siwicz na minutu. Děkuji bardzo. E, takie przesłuchania, I'm here. Takie przesłuchania. Děkuji. Děkuji. Slyšení znamenají, že my se chceme něco dozvědět a vy často hovoříte velice obecně politická korektnost je velice důležitá, ale doufám, že budete také hovořit jasně. Já se vás ptám, zdali existuje plán pro Ukrajinu po prezidentských volbách. Existuje plán EU pro, e, pro Ukrajinu a po prezidentských volbách. Já se domnívám, že Ukrajina je nyní v chaosu a EU to tak vyhovuje. A mě by zajímalo, zdali asociační dohoda bude dokončena, zdali budeme více hovořit o záležitost, které, které je, týkají. Pan Milan Mon. Evropský parlament minulé jaro eh, eh, schválil usnesení, aby došlo ke strategickému partnerství s USA, které je důležitější. A kromě toho v, této, v tomto usnesení byly konkrétní návrhy o mechanismech a nástrojích, které byly nově schváleny pro zlepšení tohoto vztahu, například dvakrát do roka společný kongres, také vytvoření určité politické transatlantické Atlantické rady kdy myslíte si, paní místo předsedkyně, i tam vy byste mohla eh, hovořit pravidelně s ministrní zahraniční Clintonovou. A jsou to nástroje, které již existují, jako ekonomická transatlantická rada právě pro větší stimulaci toho transatlantického trhu, ke kterému tady již zazněla otázka. Eh, rád bych věděl, co si myslíte eh, o těchto návrzích parlamentu, setkávat se dvakrát do roga? o e, ekonomické radě a dalších možnostech. Paní Pak na minutu. Paní Eštnová, také ve jménu kolega Poslta bych ráda položila jednu otázku. Na vaši pozici se poutá celá řada nadějí. E, prostě my hovoříme vlastně všichni jedním hlasem. Mohla byste začít v rámci Evropské unie s tím, aby ty země, které dodnes neuznali Kosovo, podnítit k tomu, aby se přiřadili k těm, kteří Kosovo uznali. Prosím vás, tak byste mohla velice záhy dokázat, že jednáte tak, abychom byli skutečně jediným odlitkem. Paní, Paní místopředsedkyně, máte tři minuty na odpověď. Děkuji. Pane Sivěci, já jsem v každém případě neusovala o politickou korektnost nebo přílišnou obecnost, ale eh, snad také uznáte, že eh, při rozvíjení a sestavování svých strategií a plánů samozřejmě mi jde o to být v kontaktu s parlamentem. Eh, Ukrajina je, myslím, velice dobrým příkladem, kdy 7. ledna a potom v únoru Eh, budou volby a nevíme, samozřejmě nevíme, kdo bude vítězem. Eh, to je, myslím, velice důležité u této země, že nemáme eh, představu. Já si myslím, že to je dobrou ukázkou demokracie v praxi. Bezprostředně po volbách budeme muset řešit některé problémy. Jednak, jaký bude vztah této země s Ruskem na základě toho, kdo vzejde jako vítěz voleb, Dále, jak konkrétně podpořit tuto zemi v některých otázkách, v kterých jsme doposud spolupracovali, ať už je to soudnictví nebo právní stát. Dále, jak se bude vyvíjet eh, oblast eh, dohody o obchodu, protože tam už bylo co vykonáno, ale ještě mnoho musí jít vykonat a máme velká ještě očekávání od Ukrajiny. A dále je zde otázka energetiky a eh, ropovodu, plynovodu. Takže není to tak, že bych neměla jasno v tom, eh, v jakých oblastech budeme muset vést jednání, nebo že bych eh, nechtěla postupovat dostatečně rychle, ale prostě musíme vyčkat do výsledku voleb a eh, není možné nějak zatím předjímat další jednání a kroky. Dále o USA už se zde hovořilo, o vztahu s USA. Já jsem měla možnost sejít se s ministrní zahraničí Clintonovou, to bylo během té schůzky NATO, jsme se sešli k individuálnímu jednání. Také jsem e, jednala e, s Richardem Holbrokem e, po telefonu a opět se sejdeme v Londýně na té konferenci. Já velice stojím o posílení politického dialogu a já vím, že jednou, jedním z témat Transatlantické hospodářské rady bylo také to, aby poslanci na obou stranách Atlantiku spolu mohli spolupracovat. Já jakožto komisařka pro obchod jsem strávila hodně času v kongresu a hodně času jsem strávila jednáním s předsedy výborů a se samotnými výbory, protože já eh, se domnívám, že je třeba si uvědomit eh, význam eh, role kongresu a výboru v americkém systému. Doufujeme, že USA také si uvědomí význam jednotlivých orgánů na naší straně. A jistě bude možná tuto spolupráce dále do budoucna rozvíjet. Paní Paková, děkuji za vaši otázku. Některé členské země neuznaly Kosovo ani proto své konkrétní důvody. Já se do nich teď nebudu, do nich teď nebudu zabíhat. Důležité je, že to, co běží pod Eulexem, funguje dobře. A Evropská rada zatím stojí. Já jsem velice realistická ohledně toho, co mohu dosáhnout v krátkodobém výhledu, ale samozřejmě můžu vystoupit s nějakým pracovním návrhem Eh, který by pomohl v té velmi obtížné dnešní situaci. Paní Muně, na jednu minutu. Ehm, děkuji, pane předsedo. Paní Ještnová už dostala otázky ke Kubě a k Latinskému Americe, ale strategické partnerství EU Latinská Amerika, Amerika se týká obou těchto případů a jistě by si zasloužilo profundnější odpověď. Eh, šestá vrcholná schůzka EU eh, a země Karibiku a další schůzka s Kubou a Střední Amerikou budou eh, v duchu formulování eh, priorit spolupráce s oběma oblastmi. Jakou přidanou hodnotu propůjčíte vy ve své funkci prohloubení funkcí EU s Latinskou Amerikou, které by měly jít daleko za komerční spolupráci? Pan Schöpflin na minutu. Thank you, Chairman. Uh, rather over... Děkuji, pane předsedo. Vy jste před hodinou a půl řekla, že vám jde především o výsledky, ale zahraniční politika obsahuje dilemata. Například víme, že jeden ze strategických partnerů také umožňuje vraždy a tak dále. Takže čemu dáváte přednost? Ekonomickému partnerství nebo lidským právům? Onorevole Jaten Makin per un minuto. Pan Jaten Makin na minutu. Arvoisa Lady Baroness, Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan... Pani baronko Eštnová, v souladu s Lisabonskou smlouvou se jedná o e, upevnění míru a prosperitu lidí. Evropská integrita přispěla také ke stabilitě a upevnění míru v Evropě. Avšak navzdory tomu se nám nepodařilo učinit přítrž, dostatečnou přítrž násilí, abychom vytvořili mír dostatečnou měrou všude s prostředky, které máme k dispozici. Jaký názor zastáváte vy? Bylo by možné, aby Evropská unie mohla dostat novou roli, novou roli při nalézání určitých řešení v krizových situacích? Děkuji. Minuty di replika al... Tři minuty na odpověď. Uh, thank you. Uh, madam... Děkuji. Lat Latinc, u, u Latinské Ameriky musíme ještě udělat více, musíme věnovat této oblasti více úsilí, což se například také bude dít za španělského předsednictví. Jeden z komisařů který se mnou eh, spolupracuje, tak také hovoříme samozřejmě o uznávání jednotlivých zemí, ale také se vytváří určité skupiny a my musíme mít strategický regionální přístup a my se o tento přístup budeme snažit a také váš příspěvek vítám. Pokud se týče ekonomiky vůči lidským právům, my musíme vytvořit strategický přístup, protože lidský práva jsou pro nás zásadní věcí, jsou, je to základ, zásadní e, blok EU e a jde, jsou také důležitá pro naše vztahy se zeměmi, máme naše názory a my je chceme jasně říci. My také chceme, aby došlo k rozvoji e, národů tak, aby v těchto oblastech, tedy v lidských právech s námi mohli spolupracovat. A pokud se týče záležitostí, o kterých hovořila paní Atamaky. My musíme hovořit o budování míru a udržení míru. To je také záležitost důležitá pro OSN. Musíme se zaměřit na to, co uděláme proto, abychom především se zaměřili na prevenci konfliktů jednu věc si velice dobře uvědomuji, například po konferenci v Kodani, když například si čtu zprávy o stabilitě ve světě, tak tady vidíme, že celá řada států se dostane do problémů kvůli klimatickým změnám přímo nebo nepřímo. Může dojít k jistému chaosu v jistých zemích a tak také mohou vzniknout konflikty. Takže my bychom měli také myslet na to, jak podpoříme stabilní situaci vzhledem k klimatickým změnám. To je jenom jedna další, jenom jeden další příklad. Takže my můžeme poskytnout podporu jednotlivým zemím v prevenci konfliktu. A to vlastně znamená, že těmto zemím můžeme pomáhat ekonomicky, politicky a eventuálně také vojensky při řešení různých konfliktů. Onorevole, onorevole Zala per un minuto. Pan Zala na minutu. Moje otázka těž. Děkuji. Moje otázka se také týká lidských práv. Evropský parlament udělil Sacharovovu cenu ruské organizaci Memorial. Víme, že se opět vyskytly incidenty, kdy došlo k porušení základních ústavních práv při kterých došlo i k začení jedné z představitelek této organizace. Jak hodláte, paní Ešnova, řešit to dlouhotrvající napětí v rámci Evropské unie, napětí mezi hodnotami, na nichž je EU založena, a zájmy, které EU má například v oblasti obrany, v oblasti energetické bezpečnosti či v otázce Iránu. Jak tedy řešit toto napětí mezi hodnotami na jedné straně a zájmy na druhé, tak abychom Rusko netlačili k tomu, že by se vzdalovalo od evropských hodnot, ale naopak, aby se k ním více přibližovalo? Děkuji. Honorevole Gib, per minuto. Pan Žib na jednu minutu. Pane předničanci, pytanie o stosune... Děkuji, eh, pane předsedo. Moje otázka se týká e, našich partnerů na východ, zejména Ruska a Běloruska. Minule e, jsem vám položil svoji otázku, e, paní místo předsedkyně, ale vy jste mi řekla, že odpovíde později. Moje otázka dnes se tedy týká Běloruska, kde nejsou dodržována lidská práva. Jak můžeme dosáhnout změny v této situaci? budeme privilegovat hospodářské vztahy anebo lidská práva v našich vztazích s Běloruskem. A podobnou otázku mám ohledně Kuby. Byla byste připravena jít cestou naznačenou španělským předsednictvím, anebo si představujete nějaký jiný způsob úpravy vztahu s Kubou? Pan Svensson na jednu minutu. Děkuji. Eritrea má legislativu a předpisy pro činnost policie. A Evropská unie poskytuje pomoc Eritreji, stejně jako jiným zemím. Jde o miliony eur, které směřují od nás do Eritreji. A mne by zajímalo, paní Eštnova, zda využijete tohoto jaksi, kanálu vůči Eritreji ehm, finančního, tak abyste požadovala dodržování lidských práv, protože celá řada novinářů je v Eritreji za mřížemi a jejich osud je neznámý. Mohli bychom říct si, že Eritrea je malá země, ale paní Ešnová, mohla byste nám říct si, jakým způsobem se budete snažit využít té finanční pomoci proto, abyste se pokusila přimět Eritreu k tomu, aby upustila od těch naprosto strašlivých metod a praktik, které uplatňuje. Paní Ešnova, máte tři minuty na svoji odpověď. Pane eh, Salere, eh, nevěděla jsem, že představitelka memoriálu eh, byla začena. Já mohu hovořit o tom, co děláme my. Samozřejmě Evropský parlament dává důležitou roli a e, podporuje některé organizace. Stejně postupuje i e, Rada pro zahraničí. Samozřejmě je třeba se zamýšlet nad tím, jaká by měla být strategie do budoucna. Je třeba navazovat na výsledky z minulosti, ale zároveň změnit přístup tam, kde nefunguje. A to je přesně ten přístup, který já zaujmu. Eh, nemohu vám nyní poskytnout konkrétní odpověď, ale eh, je třeba tedy hledat ty páky, které budou fungovat nejvíce. Eh, máte pravdu, já jsem vám posledně neodpověděla dostatečně ohledně Běloruska. Eh, samozřejmě v roce 2010 a 2011 se v této zemi budou konat volby, což změní situaci. Od té doby, kdy jsem eh, s vámi hovořila, jsem se dozvěděla, protože tehdy jsem ještě o Rusku mnoho nevěděla, eh, kromě toho, že Rusko usiluje tady o strategickou spolupráci, strategický vztah, o celní unii a jaký dopad to bude mít naše obchodní vztahy. A od té doby tady vím, že v červnu v Praze jsme zahájili dialog o lidských právech s Běloruskem. Eh, zatím ještě nemám eh, zpětnou vazbu, na jejím základě bych mohla usuzovat na to, jaké by měly být další kroky, ale v každém případě je dobré, že ten dialog eh, již byl započat. Také třeba si uvědomit, že máme zákaz obnovený, zákaz vydávání víz a pak to liberalizace toho režimu, to bude projednávat rada. Zdá tedy se lidé přejí obnovit zákaz udělování víz anebo za uvolnit vízový režim. Také bude důležité, eh, jak se bude vyvíjet ta otázka celní unie mezi Ruskem a Běloruskem. Takže bude třeba si poskládat celou tu skládanku. Také jste mi položil otázku ohledně Kuby. Samozřejmě je jasné, že jakákoliv změna naší politiky eh, bude vyžadovat jednomyslné schválení v radě. Ta naše politika již byla několik řadu let není konzistentní. Eh, v poslední době se opět objevily problémy v oblasti lidských práv. Eh, je třeba se vždy připomínat eh, a uvědomovat si, zda tedy se situace změnila a je třeba nějak změnit naši činnost, tak abychom ji zefektivnili. Zda tedy je třeba zrevidovat ten postup, který používáme už nějakých 13 let, ale samozřejmě rada bude o tom rozhodovat a to jednomyslně. Kukan, um... No, I'm sorry, I forgot, I forgot the question. me, I didn't Promiňte, ještě jsem zapomněla otázku pana Svensona o Eritreji. Já se velmi omlouvám. Já neznám detaily naší spolupráce v policejní oblasti, ale v zásadě eh, tady v té otázce šlo to, že eh, tu finanční pomoc, kterou poskytujeme, bychom měli využít jako páku, tak bychom tlačili na svobodu tisku, na dožívání lidských práv, a proto právě bude důležité mít tu jednotnou eh, diplomatickou službu, eh, protože eh, máme tedy tu spolupráci v politické oblasti, v hospodářské oblasti a pak je tady ten vojenský aspekt a určitě se budou snažit působit na situaci v Eritreji. Pan Kukan na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, paní Ešten. Chci se zeptat na region západního Balkánu, protože tento region je důležitý pro rozšíření EU. Vy jste úvodem o tom se již zmínila, ale přesto se vás chci požádat, abyste nám sdělila, jaké nejúčinnější metody budou, jak integrovat tento region do EU, tak aby EU také byla posílena. Jaký realistický harmonogram vidíte pro ukončení tohoto procesu a zdali a jak hodláte do tohoto zapojit také vnější službu? Honorevole Gualtieri per un minuto. Děkuji mnohokrát. Paní Eštnová, kdy jste právem eh, jmenovala Somálii eh, jako jedno z priorit. To je skutečně mm, důležité, dějí se tam hrůzné věci a já si domnívám, že Evropská unie eh, tam má důležité vojenské operace a teď se jedná o to, aby se vyškolili somalské bezpečnostní síly, ale eh, také další pracovníky. Jak pohlížíte na somálskou krizi? Jaké perspektivy tady jsou pro evropské nasazení? A mohla byste hm, nám říci, zda to, eh, co, na čem se usnesla rada nedávno v souvislosti s dohledem nad rybolovom, nad rybolovem, znamená to, že tato mise povede také k tomu, že budou kontrolovány rybářské lodi a nelegální rybolov. Paní místo předsedkyně, máte tři minuty na odpověď. Um, in terms of, uh... Dostala jsem dvě otázky. Ano, je to pravda, já jsem se jenom chtěla ujistit. Pokud se týče západního Balkánu, tak tady se domnívám, že všichni víme, že budoucnost Balkánu spočívá ve vztahu s EU a také eh, být součástí EU. Pro některé země tohoto regionu již tento proces začal probíhat. S některými zeměmi již jsme dialog zahájili a s některými zahájíme. Pokud se týče Bosny, tak já mám zde velké obavy ze zdejší situace a zde potřebujeme širší dialog k dosažení kýžených výsledků. Již je 14 let po Daytonské dohodě a klíčoví hráči jako spojené státy zde stále sehrávají svou roli. Karl Bild také hovořil s Američany o dalším postupu a můžeme zde udělat ještě hodně. Já budu hovořit obecně, protože v současnosti se zabýváme tím, zdali proces 5 plus 2 je dostatečně efektivní a co ještě můžeme udělat. Výsledek eh, musí být že vznikne, tedy bude země, která také bude požívat eh, dobrý respekt a bude mít dobré ekonomické výsledky. Nemůžeme zůstat tam, kde jsme. A politická situace také vyžaduje, abychom co nejrychleji něco udělali pro další posunutí tohoto procesu ku předu. Já hovořím s hlavními aktéry v této oblasti a snažím se toto také také řešit a já se domnívám, že i vnější služba bude eh, také sehrávat svou roli a bude se samozřejmě především prosazovat jednotný názor v této oblasti, kde je tedy Turecko a další země. A pokud se týče Somálska, tak tady máme plán Atalanta a zde se také uh, musíme posunout vpřed, musíme přesně identifikovat, co je co. Mise byla úspěšná, ale také lidi tedy piráty, které jsme chytili, musíme eh, odsoudit. A my také musíme přemýšlet o pozemních akcích, protože jestliže se má něco opravdu posunout, pak musíme fungovat jak na moři, tak na zemi a musíme také zvažovat různé školící akce. A nyní má slovo pan Dartmut na jednu minutu. Ano, baronko Eštnová, eh, byla jste eh, plně placenou zaměstnankyní CND a poté také, eh, také pokladnicí. Takže pokud eh, vaše názory a vašich kamarádů z CND, kdyby bývali, eh, jak si eh, zvítězili, tak by dnes východní Evropa nebyla svobodná. U nejrůznějšího témata v oblasti bezpečnosti a obrany od druhé světové války byl váš úsudek evidentně nedobrý. Jste Edith Piaf v komise? Já ničeho, ničeho nelituji. A nebo Eh, budete nebo přehodnotíte, nebo budete znovu, pardon, ehm, eh, znovu opakovat tyto názory, anebo se formálně omluvíte lidem, které jste zaváděla. Paní místo předsedkyně má dvě minuty na odpověď. Prosím. Ne, ne, já se nebojím mikrofonu, jenom jsem se domnívala, že možná padne ještě jiná otázka na toto téma. Samozřejmě to radostí parlamentní demokracie je to, že se můžete bavit o čem chcete a jak chcete. Není to úžasné. A není úžasné, že když se rozhládáme po Evropské unii, máme 27 členských zemí, eh, které právě mají zavedenou parlamentní demokracii. To je jednou z velkých radostí v mém životě. Ehm, to, kde jsem byla eh, zaměstnaná, je veřejné. Vždy jsem to zveřejňovala po celou svoji eh, kariéru. To, co se objeví v, eh, v něčím životopise, obvykle je relevantní pro to, o jaké funkce se uchází. Ale chci říct, že jsem někdy neskrývala, kde jsem působila, nikdy jsem se za to nestyděla. Když jsem byla mladá, tak jsem se domnívala, že bychom měli odstranit jaderné zbraně a účastnila jsem se těch pochodů. Můžete argumentovat proti tomu, jakým způsobem jsem to dělala, proti tomu, co jsem usilovala, ale částečně eh, tady běželo o to, že jsme byli napojeni s mírovými hnutími na východě. Já jsem eh, nikdy nenavštívila východní Evropu, ale byla jsem přesvědčena o tom, že potřebujeme a chceme svobodnou Evropu. A jeden z důvodů, proč se chci ujmout této funkce, je, že veškeré hodnoty, které jsem po celý svůj život zastávala, mohu eh, využít eh, ve službách zásad, na kterých je tento parlament založen. Na minutu pan Scholz. Paní kandidátko, pane předsedo, na rozdíl od kolega Tanoka bych chtěl mm, říci, že mám velkou radost a doufám, že si udržíte váš mladiství štvih, švih i v otázkách, kdy se bude jednat o odzbrojení. Mm, co se týče jednoho z vašich čtyř stěžejních bodů, eh, Myslím si, a už to tady zaznělo několikrát, co konkrétně je možno udělat, aby další konference o nešíření nukleární zbraví v květnu v New Yorku nebude, aby neměla stejný osud jako vrcholná schůzka v Kodani o klimatu, eh, protože je to nesmírně důležité a vlastně ty neúspěchy odvracejí lidi od politiky a proto musíme velice vážně vycházet z toho, že prostě by mohla tato konference být neúspěch, neuvedeme-li konkrétní kroky. Můžete tedy jmenovat nějaký projekt, který by znamenal také slibný úspěch pro hlas Evropské unie a zda můžeme vidět jako nedostatek za nejdůležitější problematiku ještě nedostatečnou důvěru, která vedla k neratifikaci konference OSCE z řady mnoha států. Eh, paní místo předsedkyně Ashton má dvě minuty na odpověď. Uh, well, thank you. I, I love... Děkuji. Eh, já bych byla ráda, kdyby všichni poslanci tohoto parlamentu byli stejně nadšení v potírání eh, jaderných zbraní. My můžeme se bavit o tom, jak jsem to dělala, ale musíme vidět především cíle. A také já chci říci, že zatím nevím, jak přistoupíme, jak se budeme chovat na této konferenci. Nejdříve musím konzultovat členskými státy, tak abychom hovořili jednomyslně. Tato konference je velice důležitá. Za prvé máme silný pocit, že multilaterálně někdy dosáhneme více. Nechci říci, že Kodaň úplně propadla. Určité věci byly velice dobré a také my jestliže hodláme postupovat multilaterálně, pak se to musí vždycky, vždy velice dobře připravit a tato příprava je velice důležitá a v té se musíme také zlepšit. Já hovořím o této konferenci, protože se domnívám, že její příprava musí být zahájena včas. Pokud pokud se týče snížení zbraní celkově, to je důležité, ale my k tomu musíme přistupovat strategicky. Velké problémy jsou v některých státech a tady se to týká například také bezpečnosti jaderných zařízení, které také musíme prodiskutovat. Koval per un minuto. Pani przewodnicząca, e, miesiąc temu obiecała pani odpowiedź. Paní místo předsedkyně, asi před měsícem jste odpovídala na mé otázky a na otázky pana Lensberge se týkající se Nord Streamu. Myslíte si, že toto vyřeší energetické problémy EU? A pokud se týče Ukrajiny a Gruzie, můžete mi něco říci o ruských stazích s těmito zeměmi? Je tady určitá věc, kterou nepovažujete za normální. Před měsícem jsem se také ptal na vaše vztahy s radou. můžeme si být jistí, že jako poslanci budeme zváni také na samity s Ruskem? Dvě minuty na odpověď. Uh, you did indeed ask me. Ano, položil jste mi před pár týdny spoustu otázek. Byla jsem druhým dnem v úřadě, jestli se dobře vzpomínám. Tak teď už jsem za asi pátým týdnem. Pokud je o Nord Stream, Vím, že tady existuje celá řada různých názorů, jak bychom měli postupovat. Já jsem se podívala na eh, všechny ty trasy, říkala jsem vám, že tady mám mapu na tu energetickou bezpečnost a Znovu zopakuji, že potřebujeme diverzifikovat eh, dodávku a eh, diverzifikovat zdroje energie, které využíváme, pokud chceme zajistit energetickou bezpečnost. A je to jedna z klíčových složek bezpečnosti. A příslušný komisář bude-li schválen parlamentem, samozřejmě v tom bude sehrávat eh, význam, významnou roli. Ale je kriticky důležité, aby Unie fungovala jako celek. A jak už jsem říkala, někdy bude třeba, aby se měnil eh, směr toku v potrubích. A je třeba, abychom eh, spolupracovali, abychom prostě zajistili lidem teplověk domovek v zimě. Eh, Takové moje hledisko, ale samozřejmě bude na komisaři pro energetiku, aby to eh, rozpracoval, ale je to důležité z hlediska našich strategických vztahů s Ruskem například do budoucna. Pokud je Ukrajinu, už jsem řekla, o co je třeba usilovat eh, s tím, že musíme počkat, kdo zvítězí ve volbách. Jsem ráda, že Ukrajina byla schopna zaplatit Eh, ty faktury Rusům, to jsme velice podrobně sledovali v uplynulých dnech. A samozřejmě je třeba eh, ještě učinit eh, další kroky a nyní prostě čekáme na výsledek voleb. Pokud je o Gruzii, příští schůzka proběhne v Ženevě, myslím, že to bude také 28. Pierre Moral, který je naším zvláštním zástupcem, se toho bude účastnit. My tady se dáváme stále ještě důležitou roli, máme tam své lidi, eh, provádíme monitorování, kromě toho eh, také jde o eh, unilateralizaci toho procesu vlastně. A jde o to, aby také ty různé strany spolu vedly dialog. To musí pokračovat a Ženeva bude velice důležitá v dalším rozvíjení vztahu s Gruzií, ale samozřejmě má to dopady na vztahy s Ruskem, má to své dopady pro samotnou Gruzii a budeme tedy muset věci hlídat. Honorevole Lunaček per un minuto. Lunaček na minutu. Prezident. Děkuji, paní Lunáčková. Paní, děkuji, pane předsedo. Paní Eštnová, vy jste Eh, hájila určité body, které velice leží na srdci i mě a zeleným, že lidská práva budete vidět jako ústřední bod vnější politiky, že Evropský parlament chcete brát vážně v otázkách kontroly rozpočtu, ale dovolte, abych vyjádřila, že v mé frakci se rozšiřuje určité zklamání v tom ohledu, že od vás jsme neslyšeli nic konkrétního o vašich vizích co se týče vašich osobních kritérií a cílů do těchto příštích pěti let, abyste skutečně mohla být tou ministrní zahraničí EU, kterou chceme mít. Ten leadership, který potřebujeme. My vás nechceme mít jenom jako velvyslankyni 27 ministrů a ministrin zahraničí. My vás chceme jako angažovanou ženu, pro zahraniční politiku Evropské unie rozšiřující mír. Jak to chcete dosáhnout v těch příštích letech? Jak toho chcete dosáhnout? To mi bohužel ještě chybí. Po komentáře per dvě minuty. Máte dvě minuty, paní místo předsedkyně. A já doufám, že jsem něco z toho již na počátku řekla. Já toto také popíšu v určitých souvislostech a možná, že mě lépe pochopíte já si představuji především, mojí prioritou je především bezpečnost. Když se podíváte na to, co my jako Evropa musíme ve světě dělat, je to, že musíme pracovat s třetími zeměmi tak, abychom vytvořili bezpečnost. To je například, se to týká ekonomické bezpečnosti, také bezpečnosti z hlediska eh, klimatických změn. A například u obchodu jsem se touto otázkou již zabývala. Týká se to také bezpečnosti toho, aby země mohly růst, aby dospěly také například hospodářskému růstu a pak mohli mít dobré vzdělávání, dobré školské systémy. Týká se to také způsobu, jak budeme pracovat. To znamená, že když vstoupíte do delegace či zastoupení či velvyslanectví EU, tak uvidíte to, že eh, společně EU v tomto státě pracuje, podporuje evropské hodnoty. Takže se to týká přesně prevence konfliktů, týká se to také uznávání bezpečnostních otázek, ať se to týká boje proti terorismu či proti obchodu e, s narkotiky. A vedle toho musíme mít také strategické partnery, a musíme často přispívat jak ekonomicky, tak i vojensky. My, se, my musíme se snažit podporovat obyvatelstvo na celém světě tak, aby měli dostatečně otevřenou společnost, tak jak je to například u nás. Honorevole Lambsdorff, per un... Pan Lamstorf na minutu. Děkuji, pane předsedo. My tady máme teď závěrečnou, závěrečné kolo našich otázek. Eh, eh, máme důvěru ve vaše práci, protože jste pevnější ve svých odpovědích než v prosinci, ale jednu věc bych rád ještě věděl. My pro vás, jako pro Evropskou ministrině zahraničí, chceme víc, než vy chcete sama pro sebe. My chceme silnou Evropskou vnější službu eh, a vy se domníváte, že vám pomůže, že prezident pomůže to dát pan, svěřit panu Filemu. My chceme eh, zhodnotit Evropu eh, v tom, eh, že budeme také podporovat další politiky. Vy říkáte, že budete spolupracovat při vybudování struktury vnějšího výboru, ale žádný člen Evropského parlamentu není v tom řídícím výboru. Proč ne? Souhlasíte se mnou v tom, že vy jako první držitelka této funkce máte zásadní roli, protože vlastně eh, to, jak vy vyplníte tuto funkci, poznamená celý tento úřad. A nemyslíte si, že byste měla být právě dostatečně stěžádostivá i v institucionálních otázkách? Já se opírám o vaše písemné odpovědi. Vy hovoříte o vojenských silách Evropské unie, které se angažují v Afganistanu. Já jsem nevěděl, že tam máme tedy vojenské síly. Já jsem velice proto. Jste vy také za proto abychom do budoucna měli eh, strategické eh, vojenské síly EU. Dvě minuty na odpověď. Paní místo předsedkyně, eh, pokusím se odpovědět na otázky ohledně vztahu mezi diplomatickou službou a politikou sousedství. Ještě jednou chci říct, že to není o tom, že by ta agenda nějak jaksi ode mě odcházela, ale je to tak důležité téma, že to potřebuje lepší zaštítění Eh, zdroje na komisi. Ovšem bude to stále součástí mé agendy. Že eh, máme tedy eh, nominovaného člověka na komisaře, který bude moci být daleko více přítomen než já ve všech zemích sousedství. Předpokládám, že parlament by mi mohl dát k dispozici nějaký seznam priorit, takže bychom mohli některé země trošku upozadit, ale stále to bude řada zemí. Pokud je o naše ambice a moje ambice, e, já se snažím být realistkou e, ohledně toho, co všechno dokážu stihnout a zvládnout. E, naštěstí často se shodují názory v radě, názory mezi parlamentem a radou, někdy se také liší. A já e, se budu snažit vybudovat z Brusu novou službu, která bude slučovat jednotlivé komponenty, aspekty a bude reagovat na každodenní vývoj ve světě. E, na všechny ty věci, u kterých e, byste asi ode mne očekávali, že se o ně budu zajímat a v některých případech, že budu velice rychle a razantně reagovat. To znamená, že budu potřebovat co nejvíce spolupracovníků a pokud lidé, pokud komisaři a pokud 27 ministrů zahraničí a pokud tento parlament se mnou budou spolupracovat, tak je daleko větší šance, že ten náš jednotný evropský les bude slyšet ve světě. Pokud je o tu eh, řidici skupinu, to není o nějaká skupina na vysoké úrovni, to je skupina, která by měla zajistit eh, provedení těch eh, finančních změn, těch nařízení, také ohledně obsazování postu zaměstnanci. Eh, to jsou ty změny, které požadoval parlament. Ale já eh, to projednám s parlamentem předtím, než dám jakýkoliv návrh do rady. Myslím, že jsem také už to dostatečně vysvětlila své stanovisko ohledně šéfu delegací. Um, omlouvám se, že jsem vás zklamala, ale určitě čas od času to prostě bude nutné. Ale jak jsem řekla, budu se snažit to zařídit tak, aby eh, byla zohledněna ta síla naší spolupráce, což je mým přáním. Pan Severy na jednu minutu. Paní vysoká představitelko, tady jsem. Sleduji toto slyšení ne proto, abych si ověřil vaše znalosti na jednotlivá témata, ale abych se zorientoval v tom, ehm, z jakých základů a na jakém základě a jakým směrem budeme moci spolupracovat. Eh, mohla by se mi říci, respektive souhlasila byste se mnou, že v oblasti zahraničních věcí potřebujeme nejenom reagovat, ale také aktivně vystupovat. Vize si žádá jasné cíle a jasné cíle si žádají jasné vědomí našich hodnot a naší geopolitické identity. Pokud s tím souhlasíte, byla byste připravena s námi spolupracovat na utváření této vize ještě eh, předtím, eh, než ty související politiky budou nějak eh, posilovány, tak abychom mohli předjímat vývoj a ne pouze reagovat na věci. Máte dvě minuty na odpověď, paní místo předsedkyně. Ano. Tak konečně jednoznačná odpověď. O to mi šlo. No, já jsem se, já se nesnažím nějak vyhýbat Přímo čtením odpovědím, ale eh, někdy jsou ty otázky formulovány tak, že nemohu říct si ano nebo ne. A je to tak schválně, všichni jste politici a já přesně vím, a přesně cítím, když jsem eh, manévro, manévrovávána do eh, nějaké jednoznačné odpovědi ano či ne, když je to těžké. Mám ještě trochu čas, takže dovolte, abych na to navázala. A, a, abych ještě rozvedla to, že váš parlament je nesmírně důležitý a já doufám, že i předsedové výboru se mnou budou souhlasit, že jsem se skutečně snažila eh, reagovat a spolupracovat. Budu se snažit, aby to všechno dobře drželo pohromadě. Některé z vás jsem dnes zklamala, eh, k tomu bude občas docházet, eh, budeme se snažit o co nejefektivnější fungování všech institucí, ale občas hold něčí očekávání bude zklamáno. Myslím si, že Tady máme naschromážděnou obrovskou expertizu v této eh, místnosti, eh, eh, obrovské ambice. Já samozřejmě respektuji i to, že pocházíte z různých evropských zemích a máte odlišné zkušenosti, odlišná stanoviska. No, Děkuji, pane předsedo, hovoří pan Preda. Paní komisařko, jménem EPP eh, e po konzultaci s několika eh, poslanci vám mohu říci, že eh, jsme daleko více spokojeni dnes, než jsme byli v prosinci, když jste se ujímala funkce. Především si ceníme vaší otevřenosti, pokud jde o rozpočtovou kontrolu a absolutorium a rádi bychom, kdybychom do budoucna ještě od vás slyšeli další upřesnění aby to eh, vzešlo jako jasný závěr z této schůzky. Naopak eh, jsme zklamáni, pokud je o slyšení eh, s šefe delegací, protože na to vyplývá z té institucionální logiky. Pokud můžeme ve slyšení s vámi, tak by mělo být normální, že můžeme ve slyšení i s vašimi spolupracovníky. Já si myslím, že to vyplývá z té jednoznačné institucionální logiky. A pokud dovolíte ještě jednu otázku, jde o naši vzájemnou spolupráci. V nadcházejících týdnech eh, bychom rádi věděli, jak konkrétně hodláte zapojit Evropský parlament do přípravných prací eh, na vytvoření eh, diplomatické služby Evropské unie ještě před zveřejněním formálního rozhodnutí nebo učení návrhu radě. Tedy jak konkrétně se to bude naplňovat? Děkuji. Siamo alla conclusione e la signora Aston da qui tím jsme dospěli k závěru. A do 16 hodin má eh, paní Eštnova možnost odpovědět na poslední dotazy a sama ještě vyvodit závěry. Prosím, předávám vám slovo. Uh, Děkuji vám, pane Predo, děkuji vám za vaše příjemná slova. Pokud se týče absolutoria, tak tady budu samozřejmě podle smlouvy s parlamentem spolupracovat. My si musíme jasně říci, co ode mě očekáváte, tak abych mohla také konkrétně postupovat. Já již jsem také hovořila o zapojení parlamentu, což je pro mě důležité. Také již se předpokládá diskuse v březnu a také diskutujeme o tom, zdali do této diskuse budou zapojeny i národní parlamenty. Rozhodnutí rady padne v dubnu, je to velice krátký harmonogram, takže je to na vás, jsou tady otevřené dveře, musíme pouze najít přesné správné termíny, kterých se budou moci účastnit všichni eh, se vuole mh, mm, fare un commento finale su tutta l'audizione. Chcete eventuálně udělat nějaký závěrečný komentář eh, po celém slyšení? Máte k tomu příležitost, paní Štnova? I'm still here. Jsem stále ještě k vám k dispozici. Chtěla jsem říct si hodně věcí. Za prvé bych chtěla poděkovat všem tazatelům otázek, protože je pro mě velice důležité, aby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 moje slyšení dopadlo tak, aby vy jste měli pocit, že jste se opravdu zeptali na všechno. Vše mé odpovědi vás například úplně neuspokojily. Za druhé eh, jsem chtěla jasně vyjádřit svůj závazek vůči parlamentu a také, že doufám, že budete mě považovat za svůj protějšek a já také budu vždy s vámi otevřeně spolupracovat. Za třetí, Předseda komise je velice kolegiální, otevřený eh, vůči spolupráci s ostatními orgány. Jde především o spolupráci všech orgánů. Já také hodlám spolupracovat s ostatními komisaři. Za čtvrté, já si velice uvědomuji důležitost spolupráce s radou a také 27 ministrů zahraničí jsou velice zkušení lidé, kteří mi mohou pomoci a oni mi zajisté tuto pomoc nabídnout a budou mě podporovat v naší činnosti po celém světě. A já se těším na další příležitost dialogu s vámi, tak abych se více dozvěděla to, co vy ode mě požadujete. Je také důležité, aby mezi těmito termíny jste měli možnost se na mě obrátit, hovořit eh, se mnou například formou politických skupin a vy vždy u mě najdete otevřené dveře. Děkuji vám za váš čas, který jste mi věnovali. Byly těžké klimatické podmínky pro mnohé z vás, jak se dostat sem a myslím si, že tato příležitost, tato schůzka mezi námi byla velice důležitá. Děkuji. Děkujeme